Colleagues, ladies and gentlemen, let us start immediately. začneme. Velmi jednoduchý název. Jednání o TTIP, ale ty jsou velmi složité záležitosti, jak víte. Takže si vyslechneme slova našeho zástupce Evropské komise, pana Petrose Surmelise, který je šéfem oddělení pro přístup k trhu generálního ředitelství pro obchod. A prvním řečníkem bude Hido Kuben, který je šéfem oddělení pro vztahy z USA z generálního ředitelství pro obchod Evropské komise. Děkujeme za to, že jste přišli do našeho výboru, abyste nás informovali o sedmém kole jednání z USA, které se konalo 29. září a 30. září roku 2014 v Marylandu. Jak si jistě vzpomínáte, jednání bylo formálně zahájeno v červenci roku 2013. Teď právě probíhá třetí kolo a předseda Evropské komise Juncker zdůraznil že TTIP je jedna z jeho desíti priorit pro novou komisi. A velmi důležitý bude také výsledek amerických voleb 4.11.2014, jak víte, republikánská, republikánská strana ovládla Senát v těch volbách v polovině období. A možný dopad tohoto výsledku na příští jednání by mohl být závažný. A nás velmi zajímá také váš názor na tuto záležitost, na tento dopad. Takže pokud dovolíte, dám vám slovo na 15 minut, protože potom zde budou i otázky našich členů. To bude možná ještě důležitější. A na úvod bych dal slovo panu Berndovi Langemu, který je předsedou výboru INTA. I vaše komentáře budou velmi důležité, protože vy jste této věci lídrem celého Evropského parlamentu. I my zde ve výboru ITRE máme velký zájem o to, co nám chcete říci, co chcete říci našemu výboru, abychom skoordinovali své úsilí v této velmi důležité otázce i pro Evropský parlament. Prosím, pane kolego. Ja, dankeschön, Herr. Děkuji vám, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem také členem zde ve výboru pro průmysl a v minulém volebním období jsem se mohl poněkud intenzivněji zapojit do práce, což ukazuje, že i pro mne výbor pro obchod a průmysl jsou velice úzce propojeny aby eh, se snažili popohnat ku předu industrializaci Evropy. A proto pro mě tato dohoda TTIP je naprosto jasným nástrojem, proto, abychom zlepšili šance na rozvoj našeho průmyslu. A o to musí především jít, domnívám se. My jsme v těch sedmi vyjednávacích kolech eh, už viděli, že v určitých oblastech v skutku máme možnosti, jak posílit naši průmyslovou výrobu, ať už tím, že se sníží průměrná výše cel, ale dívali jsme se také na to, kde se kde nám znemožňovali přístup na trhy obzvláště vysoká cla. Máme tady ten fenomen, že pro jednotlivá vozidla z Evropské unie ve Spojených státech amerických se platí 25 cla, eh, protože nejsou deklarována jako osobní automobily, nebož jako nějaká pomůcka nebo nářadí. A Podobné standardy vedou k podobným problémům, jako například u crash testu. Eh, tam jsou automobily eh, bezpečné, ale pro kontrolu eh, tohoto testu se volí jiné metody v obou zemích, takže je třeba dosáhnout určité koherence a tím zvýšit šance dostat se na trh pro naše evropské podniky. A existovaly další příklady, kde vidíme opravdu velké možnosti. Jsou i jiné sektory, kolegyně a kolegové, kde tedy spolupráce bude určitým způsobem omezena, protože systémy se liší. Například, když se podívám na legislativu v oblasti chemie, co jsme tady udělali v Evropě s Rýčem, tak to se velice liší ve Spojených státech, čili tady existuje málo možností spolupráce a na to je třeba pohlížet velice střízlivě ale celkově, domnívám se, tady existuje široké pole pro možnosti kooperace pro posílení reindustrializace Evropy a chopit se této příležitosti a dokonce i tato příležitost, tato šance existuje u služeb, které stojí blízko k výrobě. Musíme také popřemýšlet, zda bude existovat energetická kapitola. Energie je zcela jistě nejméně regulovaným zdrojem v celém světě a proto by mělo smysl, aby každý dodržoval určité standardy kvality. Tak aby i tady existovalo cosi jako model obchodní dohody 21. století. Co se týká ku příkladu telekomunikací, tady eh, s tváří v tvář nezbytnosti digitálního rozvoje průmyslu eh, je třeba vidět možnosti a ekonomický potenciál, který zde existuje. I když, kolegyně a kolegové, tady je třeba respektovat eh, ochranu osobních údajů, protože takový nebržděný tok osobních údajů jistě by nebyl pro, užitečný pro Evropskou unii a proto je třeba nalézt eh, korektní pravidla pro ochranu, život, pro ochranu osobních údajů. A teď, co se týče obav, eh, které vyznívají kriticky, já se domnívám, že tady vidím šance a pro náš eh, výbor pro obchod eh, tady vidíme šanci pro úzkou spolupráci s výborem ITRE a společně tedy ruku v ruce jít ku předu a dokonce i kooperace s vámi, pane předsedo Busku, je skutečně vzorná takže společně můžeme tuto loď T-typu bezpečně dovést do přístavu. Je to velká loď, musíme to udělat velice reálně a k tomu patří mnohem více transparentnosti. Naštěstí mandát byl před dvěma týdny zveřejněn a já jsem si jist, že i nová komise zaručí větší transparentnost těch vyjednáváních tak, abychom vedli i konstruktivní dialog s občanskou společností. Děkuji vám mnohokrát za dobrou kooperaci a pojďme se pustit v tomto duchu do další práce. Uh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A na závěr naší diskuse vás požádám o další připomínky, zhruba za hodinu. Děkuji. A teď dám slovo oběma řečníkům z Evropské komise. Některé věci jsou zajímavější pro náš výbor, například regulační záležitosti nebo energie, suroviny, malé a střední podniky, ale v otázkách uslyšíte, co je pro nás důležité. Navrhuji panu Hedovi Gobenovi, aby začal jako první. Děkuji. Dobrý den. Máme zde našeho vyjednavače za životní prostředí Petroše po mé pravici. A já pracuji pod vedením Ignácia, který je naším vedoucím vyjednavačem jednáme vaším jménem a jménem členským států a jako takový jsme si velmi dobře vědomi politického zájmu v tohoto parlamentu o tato jednání. A budou-li tato jednání uzavřena, bude to pravděpodobně největší obchodní dohoda, o které jste hlasovali od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Takže myslím, že jsme si vědomi toho, že musíme postupovat společně Pracujeme s výborem INTA, ale zároveň je pro nás důležité ujistit se, že to, čeho se snažíme dosáhnout, je přijatelné i pro všechny ostatní poslance tohoto parlamentu. Náš nový komisař je ve funkci teprve třetí den, takže zatím vám nemohu říci, co si vlastně přeje, protože ona cestovala taky teď do Švédska, přijela teprve dnes. V jejím slyšení na výboru INTA oznámila, že celá řada širokých obecných principů ohledně toho, jak chce vést evropskou obchodní politiku, vypadá tak, že je ve prospěch otevřeného trhu, je pro vysoké standardy ochrany a je také pro větší transparentnost. Uvidíte, protože Bezek chce kontaktovat pana předsedu Lange, aby s ním probrala to, jak je možné tyto jednotlivé priority realizovat. Na slyšení také řekla, že je pro nový začátek jednání TTIP, protože v roce 2014 se trošičku zadrhli, ale myslím si, že nesmíme přehánět, je to normální, tady také docházelo k politickým změnám zde v Evropě, nyní se to stabilizovalo a samozřejmě včera proběhly v USA volby, k tomu ještě také řeknu pár slov. V tomto měsíci, pokud tomu dobře rozumím, tak paní komisařka chce hovořit s touto institucí, s radou, s občanskou společností, s místními aktéry a její první setkání s Američany v kontextu tohoto jednání proběhne až poté, co proběhnou tato jednotlivá setkání s jejím okolím zde v Evropě. Jak víte, pokud jde o TTIP, tak jsme zahájili také veřejnou konzultaci o ISDS což je specifický nástroj v rámci této obchodní dohody a ono to teď bude muset prosazovat politicky a sleduje tedy výsledky této konzultace. Měli jsme více než 150 tisíc reakcí, což je opravdu hodně na veřejnou konzultaci a ona chce nejdříve předložit tyto výsledky kolegiu komisařů, aby společně vypracovali přístup ke ISTS, a potom chce o tom hovořit také s radou a s parlamentem. Takže to je také věc, kterou můžete očekávat v příštích týdnech nebo měsících. Pokud jde o americkou stranu, včera tam proběhly volby, jak víte. Největší změna je, že Senát přešel do rukou republikánů. Tím se tedy od listopadu, nebo tedy od ledna, změní všichni předsedové výboru takže naplánování agendy kongresu je mnohem jednodušší, protože republikáni, kteří už kontrolují kongres, nyní mohou pracovat se svými protějšky ze stejné strany v Senátu a mohou lépe tedy definovat celý program. Obchod je jedna z potenciálních oblastí spolupráce mezi demokratickou administrativou a kongresem. To znamená, že v první polovině roku 2015 budou přijaty zákony, které budou odpovídat v podstatě mandátu v americkém ústavním systému. A to určitě dá nový impuls jednáním o TTIP, stejně jako jednáním která vedou američané s azijskými zeměmi. Na americké straně rok 2015 eh, kritickým rokem pro amerického vyjednavače, protože si myslím, že si uvědomuje, že musí něco udělat, než nastane rok 2016 a všeobecné volby. To znamená, že rok 2015 je pro Spojené státy důležitým rokem a myslím, že on bude chtít eh, s evropskou stranou velmi rychle postoupit, aby společně s Evropany zjistil, co musí udělat, aby TTIP se vydalo úspěšnou cestou, co musí udělat z hlediska tedy časového plánu a také z hlediska podstaty. Já si myslím, že vy teď můžete být v klidu, protože jste zde noví, máte před sebou pět let. A takže můžete čekat, nemusíte se zapojovat do těch nekonečných diskuzí, které se vedou v Šarlmani o roku 2015-2016, protože to nastane někdy za vašeho funkčního období a budete schopni rozhodnout, kdy je vhodná chvíle. Velmi stručně na závěr, než dám slovo svému kolegovi Petrosovi, jak si stojíme v jednáních jako takových, Jednání probíhá tedy už něco přes rok a proběhlo sedm kol. Není to tak špatné. Na ruční práci, řekl bych. A říkám to proto, že ve většině oblastí jednání se pohybujeme směrem ke společnému konsolidovanému textu. V závorkách máme stanoviska obou stran, tam, kde se liší. Není to tedy případ všech oblastí, například trvalý udržitelný rozvoj, Oni tomu říkají práce a životní prostředí američané, tam nemáme jednotný text, regulatorní spolupráce, to je důležité, jak říkal váš předseda, to se ještě také musí sepsat, takže máme před sebou ještě spoustu práce. Taky pokud jde o přístup k trhu, to znamená otevření našich trhů v oblastech, kde jsou zatím ještě uzavřeny, nebo kde ještě vládne velká ochrana, a to máme na obou stranách a to samozřejmě potřebujete k jednání. A konečně o nových rolích, protože cílem těchto jednání je vytvořit také nová pravidla, která se stanou takovým vzorem nebo modelem, které budeme moci použít v jiných eh, obchodních dohodách a také v rámci VTO v Ženevě, doufejme. Jsou tam tedy různé věci, některé z nich jsou opravdu strategické z dlouhodobého hlediska. Jde o regulatorní spolupráci, bez toho, aby se snižovala ochrana, jde o přístup k trhu a jde také o rozvoj nových pravidel v určitých oblastech, kde je zatím nemáme. A nejlepší příklad je příklad, který zmínil pan Lange o datech a o různých způsobech, jak jsou data ukládána a jak se vyměňují v současné ekonomice. A znovu, zatím se neví, nezabýváme úrovností, úrovní ochrany soukromí, protože to se dělá někde jinde. Tato dohoda by rozhodně neměla snižovat standardy. Soukromí se řeší opravdu jinde podle legislativy, kterou jste přijali, ale pokud je otevřenost trhu, to je samozřejmě něco, co obchodní vyjednavači dělají a je to velmi důležité v ekonomice, ve které dnes žijeme. Takže tím skončím a dám slovo svému kolegovi Petrosovi. <clears throat> Yes, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Můj kolega měl trochu obecnější prezentaci a já si dovolím hm, zajít do konkrétnějších, techničtějších detailů. Eh, jde o energetiku, rostné suroviny a tuto stránku vyjednávání. Já mám na starosti právě tuto část. Je to otázka 21. století, stále větší výzva, jak všichni víme. Nicméně, jak řekl pan Lenge, jde o oblast, která zatím ještě není úplně pokrytá, upravená mezinárodními pravidly. Máme tady pravidla VTO pro energetiku a nerostné suroviny, ale jsou tady podstatné nedostatky a mezery a ne všechny aspekty v celé řadě činností eh, operátorů v této, v této oblasti jsou upraveny mezinárodními pravidly. A právě to je důvod, proč si myslíme, že je důležité využít jednání o TTIP, abychom přispěli také k rozvinutí a vypracování celosvětových pravidel a abychom navrhli eh, řadu ustanovení pro otevřený rámec, který bude umožňovat hospodářskou soutěž pro operátory působící v tomto odvětví. V souladu s tím jsme předložili návrh Spojeným státům asi před rokem. Návrh obsahuje ilustrativní ustanovení, které by bylo případně možné eh, zařadit do kapitoly o nerostných surovinách a energetice v rámci dohody té typ Tato ustanovení se snaží eh, řešit celé spektrum činností v této oblasti a týkají se, jak je známo, udělování licencí pro mm, průzkum nebo těžebnou činnost, a otázku zajištění nediskriminace a transparentnosti v této oblasti. Pak také některých cenových praktik, které jsou poměrně eh, rozšířené v této oblasti. Mm, jde také o to, eh, co dělat s těmi postupy dvojího naceňování nebo dvojího, dvojích cen nebo regulovaných cen, které existují v některých zemích. Dále ustanovení, která jsme navrhli, se týkají také případné prohybice v případě obchodování nebo eh, také práva, aby třetí strana měla přístup k přepravním infrastrukturám pro energetické produkty, to znamená, jde například o eh, elektrické sítě nebo plynovody. Pak eh, také jde o eh, transit energetických produktů, což je v některých částech světa mimořádně důležité. Dále dvě věci, ty se týkají bezpečnosti mm, operací týkající se těžby ropy a plynu na moři. Jak se asi dovedete představit, tak tento návrh řeší také velmi důležitou otázku eliminace, omezení eh, pro plyn a surovou ropu v případě vývozu USA. A to je věc, která je velmi důležitá pro EU. Kromě prvků, které se týkají fosilních paliv, a tady se samozřejmě vychází z legislativ EU, která v této oblasti již existuje, tak ten návrh, který jsme předložili, eh, se týká také aspektu obnovitelných zdrojů energie, což je oblast, kterou bychom chtěli dále ještě rozvinout s výhledem na následující eh, kola jednání. Americká strana zatím ještě nepřijala žádné politické rozhodnutí, eh, pokud je o zařazení této kapitoly do dohody, ani k vypuštění nebo odstranění těch vývozních omezení. Takže zatím to nebylo nějak formálně aplikováno na návrh EU. Co se týče vývozu, tak stanovisko USA je takové, že je třeba tuto otázku vyřešit v okamžiku, kdy bude TTIP uzavřena, a to prostřednictvím takzvaného statutu FTA, zóny volného obchodu, a to v souladu s legislativou, která platí v USA. Tím by se udělování vývozních licencí stalo automatické. Toto je samozřejmě jednostranné rozhodnutí ze strany USA. Nejde o žádný závazek, který by byl zakotven v dohodě. To je třeba zdůraznit. A pokud je o vývoz eh, surové ropy, tak žádný takovýto závazek neexistuje. Co se týče EU, tak eh, jsme opakovaně zdůraznili mm, geostrategický význam, energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost a eh, systematické námětky, které podkopávají naše požadavky. To jsme vysvětlili na politické úrovni několikrát. To vysvětloval také bývalý komisař pan de Gicht eh, loni v eh, září. A paní komisařka Malmströmová se také odkazovala v dohodě TTIP na kapitolu o energetice. Jaká byla odpověď USA na náš dokument, tak je to tak, že se pokračuje v technické práci na různých úroveň, na úrovních a týká se to různých prvků daného dokumentu. Během eh, sedmého kola jsme se zaměřili více na eh, přístup třetích stran, to znamená na přístup k různým eh, přepravním infrastrukturám a otázkám tranzitu. Kromě toho jsme diskutovali také o revidovaném postupu pro udělování licencí pro vývozy v USA. Naším cílem bylo identifikovat možné oblasti, kde bychom dosáhli konsenzu, eh, kde by eh, existovaly schody mezi dvěmi stávajícími režimy a všimli jsme si, že jak na technické úrovni probíhá velmi dobrá interakce mezi regulátory a kromě toho eh, jsme zaznamenali také dobrou interakci mezi agenturami na straně USA, ale jak už jsem řekl, stále ještě čekáme na politickou reakci ze strany USA na naše žádosti. Co se týče dalšího kola, předpokládáme, a opět eh, to bude záviset ale ještě na té formální odpovědi z USA, kterou jsme ještě nedostali, ale očekáváme tedy diskuzi k obnovitelným zdrojům energie a k energetické účinnosti a případně také k ještě některým dalším prvkům, které jsme zatím neměli čas probrat více do hloubky s naší protistranou z USA. Taková je současná situace v této oblasti, alespoň prozatím. A doufáme, že co nejdříve se nám dostane odpovědi ze strany USA, tedy jejich reakce na náš dokument, což by nám mělo umožnit zahájení diskuze a ehm, to, abychom se posunuli z té odbornější technické úrovně více k části, která ehm, se týká spíše vyjednávání. Pan předseda, děkuji. Teď se obracím na ehm, zástupce politických skupin. Každému budete mít dvě minuty. A začneme panem Messerschmittem. Thank you, Chair. Um, and thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji za informace. Já mám několik připomínek a také dotazy. Zadávání veřejných zakázek. V září na naší straně, na FUEU, e jsme se rozhodli zařadit také Černou horu eh, do eh, regulování nebo nařízení o veřejných zakázkách. A mě by zajímalo, jaký to má dopad eh, na americký přístup. Jestliže budeme mít dohodu o volném obchodu, z USA, jak to bude s těmito třetími zeměmi v oblasti um, legislativy k veřejným zakázkám. Malé a střední podniky, další téma. Ve zprávě eh, ze sedmého kola se uvádí, že americká strana poukázala na některé otázky, jako například transparentnost, ehm, zapojení malých a středních podniků, postup konzultace, pravidla, posouzení dopadů a tak dále. A jaká na to byla reakce EU? Jaká byly důvody, jaká byla motivace? Jaký byl obsah? Šlo o kritické připomínky nebo ne? Ten zápis ze zasedání, který jsme dostali, má velmi neutrální charakter a není možné z toho si učinit nějaký závěr. Není nám jasné, zda šlo o kritiku nebo zda šlo o plodnou diskuzi. Za třetí, dotace, zemědělství, bavlna. Ty dokumenty, které dostáváme, vůbec neobsahují žádné takovéto prvky. Takže o tom se nediskutovalo. A velmi stručně bych rád poukázal na to, co říkal první řečník. Eh, vy jste hovořil o tom, že by mohl jít o takový vzor všech pozdějších eh, dohod o volném obchodu. Doufáme, že budeme mít takový silný vzor, ale zajímalo by mě, jak se na to dívají třetí strany ve světě. Jaká je reakce k této nastávající dohodě, jak doufáme? Jaký to bude mít dopad na eh, očekávané další dohody o volném obchodě? Děkuji, pan Paní Lina? My turn. I'm terribly sorry, chair. Já se mluvám, pane předsedo. Děkuji. Omlouvám se za to, že mi to trvalo tak dlouho. Mám dvě velmi konkrétní poznámky. Jsem z Rakouska, což je země, která je velmi skeptická k TTIP, jak lidé zde v tomto sále pravděpodobně vědí. Jsem, já sama jsem velmi proto, protože jsem přesvědčena, že volný obchod je základem veškerého blahobytu. Má otázka na vás se tedy týká dvou věcí. Za prvé, jsme ve fázi, kdy se blížíme přijetí SITA. Jak je SITA podle vás navázána na TTIP? Protože někdy máme pocit, že pokud SITA projde, tak budeme mít eh, lepší šanci nebo lepší výchozí pozici pro TTIP. A druhá otázka se týká národních parlamentů a ratifikace TTIP z jejich strany. Jak se staví komise k této věci? Děkuji. Ehm. Děkuji. Pan Ešenik. Thank you very much, uh, eh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si Já jsem eh, četl o studiích, jednu mám zrovna před sebou. Většina z nich souhlasí s tím, že když by Evropská unie podepsala TTIP, tak by to mělo velký dopad na zaměstnanost a také na procento příjmu z práce v porovnání s kapitálovými příjmy. Mělo by to dopady také ekologického charakteru a souhlasí také s tím, že malé a střední podniky by neměly z podpisu TTIP moc velký prospěch, spíště naopak. A dokonce se říká, že v oblasti HDP perspektivy také nejsou příliš hezké. Takže nadnárodní podniky pravděpodobně budou mít z ty prospěch, ale má hlavní otázka je, co z toho budou mít občané Evropské unie a malé a střední podniky. Co z toho vůbec budou mít, jestli tedy vůbec něco. Děkuji. Děkuji. Pan Borely. Není to nikdo z Řecka? Prosím, pan Borely. V posledním kole jednání... V poslední části jednání, která se týkala malých a středních podniků, di coinvolgere maggiormente le PMI e nel processo di consultazione. Šlo proces konzultací. Chtěli jsme eh, zohlednit eh, realitu a reálné potřeby. Nezávislé studie je stále více, ukazuje ale na to, jak v dohodě o volném obchodě se Spojenými státy se ukazuje hrozba, že výměna obcho- obchodní výměny povede k drastické redukci současné úrovni obchodu eh, s EU eh, na úkor těch podniků, a země se týká malých podniků, které nejsou schopny konkurovat na celosvětových eh, trzích. Takové to, jaké daty, jaké, jaké údaje existují k TTIP ohledně malých a středních podniků a zohledňují dopady, které by případně vyplynuly z přesměrování obchodních toků na celosvětové úrovni. Mohli byste kromě toho vyjasnit ještě způsoby, kdy k aktivní zapojení malých a středních podniků v jednání, a to vycházející z toho, že budeme eh, využívat veřejnou konzultaci, byť s Evropskou komisí, tak pokud to bude dostatečné pro potenciální příjemce eh, dané dohody poslední konzultace, která probíhala ke 3S, zaznamenala například v Itálii velice nízkou účast, nízké zapojení. A to nikoliv proto, že daný, dané téma by nebylo zajímavé, právě naopak, ale protože podniky, a zejména malé a střední podniky, o tom vůbec nevěděly, nebyly o tom informovány. A k závěrem, jak budou vyhodnoceny výsledky veřejné konzultace, která byla spuštěna evropským vyjednávačem o větší transparentnosti TTIP, která byla eh, nedávno uzavřena 31. října 2014 much. And um, she's, um, maybe you would like to say. Uh... Děkuji. Možná chcete jako první reagovat. A... Děkuji. Otázka pana Messerschmitta. Veřejné zakázky v dohodě o volném obchodu je cílem vzájemný přínos, vzájemné výhody. Takže Logicky tyto výhody by neměly platit pro ty, kteří nejsou členy této dohody. To je běžný princip, který platí ve VTO, kde zase je třeba dát výhody všem. Takže cokoliv my dáme Američanům, to dají oni nám v rámci TTIP a bude to jenom mezi oběma stranami této dohody. A to by platilo i pro veřejné zakázky. Pokud o malé a střední podniky, a několik poslanců se ptalo právě na malé a střední podniky, Bude to dohoda pro velké společnosti, které už si našly svou cestu přes Atlantik a méně pro malé podniky. Většina amerických partnerů souhlasí s naší analýzou, že většinu obchodu přesto pořád ještě dělají malé a střední podniky, když se na to podíváte makroekonomicky, ale jen velmi malé procento malých a středních podniků skutečně dováží a vyváží. Takže tam je velký potenciál pro růst, pokud bude mezinárodní obchod zjednodušen a pokud ty požadavky budou méně náročné. A myslím si, že v tomto jednání se snažíme prostě najít mechanismy, které omezí administrativní zátěž pro malé a střední podniky, ale budou chránit ty úrovně ochrany, které máme ve všech společnostech a v našich, na našich trzích. Takže to umění jednání v tom je zachovat rozdíly s výjimkou případů, kdy tam jsou pouze z technických důvodů, které nemají žádnou logiku. Pan Langan se zmínil o crash testech pro automobily nebo požadavky na bezpečnostní pásy pro automobily, které jsou odlišné, ale nevedlo to k jedinému rozdílu, pokud je o nehodovost uplynulých 14 letech, takže výrobce automobilů musí dodržovat dva soubory pravidel, to zvyšuje jeho náklady a někdo kvůli tomu není ani šťastnější, ani bezpečnější. My se tedy chceme prostřednictvím těchto pravidel pokusit omezit zátěž a Nejvíce by z toho měly profitovat právě malé a střední podniky, právě protože velké podniky ty už se našly svou cestu kolem těch existujících problémů. Siemens ví, jak se dostat na americký trh. Stejně jako General Electric ví, jak se prosadit na evropském trhu. A my se teď snažíme, aby interakce mezinárodního obchodu byla jednodušší a to by přineslo výhody především menším hráčům v ekonomice. Zemědělství, dotazce pana Messerschmitta. Dotace nejsou součástí jednání o této dohodě. Dohody se vyjednáváte se všemi na světě zároveň, protože nebudeme měnit společnou zemědělskou politiku jenom kvůli jednému partnerovi a stejně tak američané nezmění svůj zemědělský zákon kvůli tomu, že jednají s námi. Pokud se chcete podívat na dotační režimy, tak se musí sejít všichni partneři, protože úroveň dotací musí být měněna zároveň všude, na všech trzích. Ale jinak to platí, to též platí pro veřejné zakázky. I v rámci zemědělských trhů dáme Američanům nový přístup na své zemědělské trhy a stejně tak doufáme, že budeme mít přístup na americký trh se zemědělskými produkty. My jsme čistými vývozce zemědělských produktů na americký trh a často si myslíme, že Obecně v zemědělství je defenzivní, ale my vyvážíme více, než dovážíme a je to v oblasti vysoké kvality, takže tam vznikají i vysoce kvalitní pracovní místa a jsou to kvalitní hotové produkty, kde opravdu můžeme jen vydělat. Jde také o to, aby se dodržovala zeměpisná označení původu na americkém trhu. Takových produktů, jako jsou vína, síry, šunka a tak dále. A to zase půjde ve prospěch malých producentů a ne velkých nadnárodních společností. Pokud jde o TTIP a vztah ke třetím zemím, všechny makroekonomické studie svědčí o tom, že třetí státy z toho budou mít čistý prospěch, i když je to preferenční dohoda, kde snížení úrovně ochrany platí pouze pro tyto dvě strany i tak z toho budou mít třetí strany prospěch, stejně jako měli prospěch eh, z jednotného trhu, když byl vytvořen v 80. letech. Hovoří se o pevnosti Evropa, ale nebyla to pevnost Evropa, protože exportér, který chtěl vyvážet do Evropy, měl jediný soubor norem. A jakmile je splnil, tak mohl prodávat eh, své produkty na evropský trh jako celek. Takže když budou oblasti, na kterých se dohodneme, že tam budeme prosazovat společné standardy, protože na některých oblastech se nedohodneme, tak z toho budeme mít prospěch my a budou z toho mít prospěch i třetí státy. V Rakousku to máme opravdu velkou výzvu a tam nám prosím pomozte, stejně jako v dalších eh, členských státech, eh, kde také čelíme problémům. A je to nyní lidová diskuse. To jsem se nikdy nemyslel jako odborník na obchod. Vy nám musíte pomoci vysvětlit, o čem TTIP je, vašim voličům a ti z vás, kteří v to věří, to budete muset vysvětlit a ti, kteří v to nevěříte, tak stejně tak. V každém případě je to teď velmi populární téma k rozpravě a my se toho musíme také zúčastnit. SIGTA bude model pro TTIP, ale ne úplně. Pokud jste američan, tak řeknete, tak, tak to jste to vyjednali s Kanaďany, ale nevím, jestli se na to díváme my stejně, my jsme mnohem větší. Oni se vždycky najdou nějaký důvod, ale SITA je nejmodernější z našich eh, obchodních dohod, protože byla podepsána v podstatě před dvěma měsíci, takže Obsahuje to nejlepší, co jsme schopni vyvinout jako obchodní politika, to jsou tedy pravidla pro vzájemný obchod a v podmínkách globalizace. Takže je to velmi důležité i pro TTIP. My se nenecháme tedy globalizací zastavit, snažíme se přispět k těmto pravidlům. Petrov zmínil energetiku. Pokud se podíváte na energetiku posledních 60-70 letech, tak eh, to skutečně nebyl model otevřeného konkurenčního trhu, který je založen na poptávce a nabídce. Pokud jde o obsah té dohody, tak uvidíme, co tam je, až eh, přejdeme ten most na druhou stranu. Potom na základě toho, jaká budou eh, ustanovení v dohodě, se rozhodneme, jaká doporučení k tomu přidáme, ale myslím si, že většina lidí ví, že tato dohoda je opravdu velmi rozsáhlá. Už bývalý Komisař říkal, že očekává, že to bude předmětem ratifikace národními parlamenty, ale také Evropským parlamentem. Měli byste se zamyslet také nad svou rolí. Pokud to půjde do národních parlamentů, tak se musíte uvědomit, co to znamená také pro rozvoj obchodní politiky. Máte stejné otázky i v jiných změnách smluv Máte zde tedy roli, na kterou se musíte zamyslet. Když já jsem pracoval jako začínající úředník, tak a eh, tehdy nám udělovala veškerá povolení rada, nyní je to rada a parlament, takže se musíte zamyslet, jestli se tam nějak vejdou národní parlamenty, protože čím více úrovní tam vložíte, tím menší schopnost jednat máme. Pokud se rozhodnete pro ratifikaci národními parlamenty a Evropským parlamentem, tak se dokážu představit, že Spojené státy řeknou, my to budeme ratifikovat, až to bude ratifikovat všech 28 členských států. K tomu, co zde zaznělo o malých a středních podnicích od pana Ečenikeho, tak k tomu už jsem odpověděl a pokud je občany, tak tam se taky zamýšlíme nad dalšími aspekty dohody, které by mohly přispívat eh, všem občanům bez ohledu na věk, například mobilita. Jak můžete podpořit mobilitu pracovníků na obou trzích? To budou věci, které určitě budou zajímavé pro mladší generaci. A potom transparentnost, o tom jsem hovořil ve svém úvodu. Myslím, že naše komisařka se do toho velmi brzy iniciativně zapojí. Myslím, že o tom chce nejdříve diskutovat s panem Langem a potom brzy přijde i do tohoto výboru. Děkuji a dalším řečníkem je paní Ernst. Uh, já vielen Dank. Děkuji vám. Pocházím z oblasti ve východním Německu, kde většina podniků má mezi 10 a 15 zaměstnanci. To jsou takzvané malé a středně velké podniky, takzvané vlastně mikropodniky. I ze strany Evropské Evropské asociace pro střední stav existují určité podmínky pro TTIP, protože tady jsou určité výhrady, eh, že by to mohlo mít negativní dopad především na malé a středně velké podniky. A proto to, co jste zde přednesl, vůbec není dostačující, protože malé podniky nikdy nebudou mít takovou šanci jako třeba automobilový průmysl, který je samozřejmě konstruovan úplně jinak, eh, dělat velké obchody v USA po případě obráceně. Čili já tu otázku malé podniky a od Tady bych ráda od vás slyšela trochu více, protože tyto malé podniky neexistují pouze v bývalé NDR, ale i v jiných zemích. Za druhé, pro nás je naprosto bez diskusí, že týty bez konkrétních uh, pravidel pro osobní údaje nemožný, ty k tomu musí přistoupit. A potom, co tady máme, eh, Environment Institute číslo 1403, tady je uvedena celá řada opravdových nevýhod, které by mohly vzniknout na základě ty typu především na zaměstnance. Ale prosím pěkně odpovídejte konkrétně a ne obecně, jako jak je všechno dobré. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Pan Karinč. Eh, transparentnost. Na to nesmíme zapomínat. Jsme v poměrně specifické situaci, nebo já jsem v poměrně specifické situaci, asi všichni v EPP. Eh, plně podporujeme TTIP, je to skvělá myšlenka. A teď najednou probíhá diskuze o procesu, ale my o něm nic nevíme. A to je tak trochu problém. Chápu, že jde o jednání, ale přesto by bylo zajímavé pochopit, jak to je v té části energetiky a nerostných surovin, což se přímo týká našeho výboru. Jak to je? EU nemá společný energetický trh. Je to náš cíl, ale zatím tam nejsme. V těchto jednáních hraje tedy tento aspekt nějakou roli? s čím nejsou šťastní američané a s čím nejsme šťastní my v EU. A které prvky body nejsou problematické, zejména v této oblasti. A skutečnost, že nemáme společný trh, hraje to nějakou roli nebo nehraje. Mám opravdu trochu problém věci pochopit a musím říct, že to není dobrý způsob práce. Z hlediska parlamentu, řeknu to upřímně, o čem tady vlastně mluvíme? Já můžu mluvit eh, se svými voliči o nějaké myšlence, ale jde přece o konkrétní realizaci té myšlenky. A rád bych pochopil, o čem tady konkrétně mluvíme. Konkrétně v části energetiky a nerostných surovin. O jaké body otázky jde a jak chybějící vnitřní trh tady hraje nějakou roli v jednání. Děkuji. Paní López Permeo. Sí, buenas. Krásné odpoledne všem. My nesouhlasíme ani se zásadou, ani s formami této možné dohody. Co do formy, protože 92% schůzí, které se konaly, se konaly s lobbyisty reprezentujícími zájmy nadnárodních podniků. E, vlastně všechno se skrývá před veřejností a je třeba otevřet teda tato, tedy tato jednání. Co se jedná eh, aktivit například pro Španělsko v souvislosti s nerovnováhou mezi zeměmi a mezi ekonomickými sektory, eh, se nezlepší situace. My tady nepracujeme na zvýšení poptávky. Máme tady málo příležitostí pro vytváření eh, pracovních příležitostí a především právě velice málo příležitostí pro reindustrializaci. Máme tady příklady jiných dohod, kde k tomu již dochází, tak jako například v naftě jeden milion ztracených pracovních příležitostí za posledních léta. Eh, máme tady eh, navzdory větší pracovní síle méně pracovních příležitostí, jak už jsem řekla, je třeba investovat v Evropě. Více Evropy, to je odpověď a tato dohoda rozhodně nejde ani tímto směrem, ani touto cestou. Děkuji. Uh, eh, Mr. Telička. Pan Telička. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, gentlemen, you have... Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vy jste správně řekli, že potřebujete, aby se připojil, zapojil Evropský parlament, aby vám pomohl. A musím říct, že Evropský parlament je do určité míry rozdělen, byť eh, samozřejmě eh, ještě vše probíhá. Hovoří se o transparentnosti, o konkrétních otázkách. Já plně podporuji dohodu TTIP. Jsem také přesvědčen o tom, že mm, na rozdíl od mé kolegyně, že budeme mít méně problémů například v České republice, ale možná, že tady budou uměle vytvořené problémy. Já doufám, že dialog bude co nejkonkrétnější a nejtransparentnější. Nejsem příliš přesvědčen o tom, abychom veřejně uh, hovořili o vyjednávání nebo vyjednávali veřejně, ale potřebujeme určitou závažnou diskuzi. Máme dnes příležitost o tom mluvit, doufám, že se to bude opakovat, možná v trochu jiném formátu, za fuším kruhu, abychom skutečně mohli o věcech diskutovat. Mám pár otázek. Mám tendenci se klonit tomu, že hlavní výhodou, byť možná také hlavní výzvou vyjednávání o TTIP jsou otázky regulace. A tady je také potenciál dohody. Ocenil bych podrobnější informace k zadávání veřejných zakázek v oblasti energetiky to znamená, čemu tady ve skutečnosti čelíme, jakým problémům. Za druhé, jaderná bezpečnost. To je podle mě otázka, která eh, se do určité míry paradoxně eh, stala tématem, jež nás eh, dělí. Možná, že je tady větší soulad mezi Ruskem a USA, než mezi USA a námi. A třetí téma je automobilový průmysl. Není to nevýznamné, jde o standardizaci, regulační prostředí. A mě by zajímalo, zda budeme čelit nějakému administrativnímu břemenu. Co čeká pracovníky v oblasti zadávání veřejných zakázek? Děkuji. Pan Italič. Děkuji. Já podporuji volný obchod a když slyším diskuzi o TTIPu, tak eh, ji chci skutečně podpořit, byť je třeba některé věci vyjasnit. Volný obchod, eh, jestliže hovoříme jako o obchodu, o reindustrializaci, tak to je skvělé. Ta myšlenka mě nad, nadchla a doufám, že se jednou konečně shodneme. Ale mám, dostávám spoustu otázek, že od svých, od svých voličů a vyvolává to velký zájem. Máme eh, národní zdravotní systém, státní kontrolu, ale v posledních letech ve Spojeném království došlo k zapojení také soukromého sektoru ve financování. Ehm, určitým způsobem šlo o privatizaci a znepokuje nás, že lidé mají pocit, že za těchto podmínek eh, podnikoví právníci v USA by, si mohli, by mohli využít eh, ten mechanismus pro eh, řešení sporu se státem, pro například žaloby na vládu nebo pro no, řešení otázek financování NHS britského systému zdravotní péče. A já potřebuji informace, abych mohl odpovědět svým lidem doma. Jak to je s NHS? Bude to pořád v vašich rukou nebo ne NHS? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych tu diskusi dnes ráda soustředila na zásadní témata. Sedím zde. Poté, co jste vy vlastně s tím také začali, ještě jednou s ohledem na téma transparentnost, o tom hovořili díky bohu již moji kolegové. A já bych ráda ještě řekla k tomu, že vy jste začal tím, že jste řekl, že tady bude větší transparentnost, že paní komisařka se k tomu vyjádřila iž ve slyšeních a že s ohledem na vyjednávání o TTIPu přijde jaksi nová éra. Ale také řekněte nám tedy konkrétně dnes, o čem se uvažuje, jaké jsou možnosti pro větší transparentnosti. Co děláte? Jaké, jakých je těch šest, sedm možných alternativ vyjednávání? A to, co říkají kolegové, je velice obtížné eh, vidět do TTIPu. My velice rádi budeme dělat propagaci TTIPu, budeme rádi, když TTIP bude s skýtat skutečně obrovské šance našim mikropodnikům, ale veřejnost má prostě strach, má obavy a Ti, kteří nechtějí TTIP, dělají obrovské kampaně přes sociální sítě. Bez konce, já jsem v pondělí byla na nějaké akci, kde bylo zhruba 100 lidí a 99 lidí z nich mi řeklo, proč jsou proti TTIPu. A já jsem řekla, no počkejme si, co z toho bude a pak uvidíme. Ale můj postoj tam, moje pozice byla velice obtížné zkuste k nám přijet do volebních obvodů a zkuste dělat propagaci pro TTIP a budete se divit, co lidé říkají. Budeme-li takto pokračovat, tak to se mohu připojit k řadě kolegů. Můžeme to nechat běžet tak, jak to je, ale nebuďte tedy překvapeni, že za rok, za rok a půl před další volbou do Evropského parlamentu tento Evropský parlament velkou většinou nezávisle na tom, co v TTIPu bude, nebude souhlasit eh, s touto dohodou, protože lidé venku tomu nerozumí a nesouhlasí s tím. Ale protože jim to není vysvětleno asi správně, s tím já souhlasím. A skutečně lidé tady mají obavy a vy musíte reagovat na obavy těchto lidí. Dovolte, abych to takto řekla. Každá obec, každý okres teď vytváří rezoluce proti ty typu. Já mohu začít u mých lidí, ale pan Lange se mnou bude souhlasit. Já musím velice těžce e, mluvit proti tomu. Promiňte, já vím, že mám jenom dvě minuty, ale je třeba si vyslechnout ty otázky občanů. Hm, například jsou otázky, co se týče eh, povinné péče. My jsme eh, tady v Evropském parlamentu se o to velice zasazovali, ale musíte lidem vysvětlit, že toto vůbec vůbec nebude spadat do vyjednávání a do této dohody. Ale znovu říkám, je tady celá řada obav a pak mám ještě jednu otázku a to ještě musím si, a to je k tématu fracking. Eh, je, vyjednává se konkrétně i o frackingu, i tady toho se lidé obávají, protože země, které nechtějí fracking, se bojí, že budou obejty jaksi zadními dveřmi právě TTIPem. Ale pakliže nevyjasníte tyto věci, bude to pro nás velice těžné, těžké. A teď pan Paul Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve děkuji za to, že rovněž členové výboru pro průmysl mohou intenzivně spolu diskutovat toto téma. My samozřejmě máme zájem na investicích a přímých investicích v Evropě. Naše firmy zase mají velký zájem investovat v Americe a proto je jasné, že tady musí ve středobodu pozornosti stát ochrana majetku. Eh, i v Evropě se jmenují příklady. Teď se nacházíme v výboru pro energetiku, takzvaný Vartenfall případ. Mohl byste nám vysvětlit, jak došlo k tomuto případu, eh, aniž došlo k typu, že je to úplně oddělený proces a že teď se stávající legislativou v Evropě to souvisí a koná se to taky teď. Na další straně opravdové vyvlastňování našich zemědělských podniků, které eh, s legálními jsme si pronajali zemi v Maďarsku a teď budou vyvlastňovány na základě maďarského zákona. zákona. I v Evropské unii máme tedy problémy s ochranou vlastnicí a to vůbec nesouvisí s TTIPem. Potom tady máme ještě Evropský soudní dvůr, který by mohl rozhodnout, ale co se stane, když dojde ke sporům mezi Evropskou unii a Amerikou. Máme tady VTO, Světovou obchodní organizaci, která tedy má předepsané eh, po, postupy pro určité spory, ale my nechceme obchodní válku, my nechceme žádnou válku, my chceme řádné postupy, které budou řádně vydiskutované, jak se konají, kdy se konají, kdo je za to odpovědný a jak se budou řešit spory, zejména pro malé a středně velké podniky. To platí právě pro tyto malé podniky. Pro tyto malé podniky eh, má enormní význam USA. Jenom 13% těchto mini podniků vyváží do USA a musíme mm, s naší největší kupní sílou se snažit posílit spolupráci s Evropou, zejména pro ty malé a středně velké podniky, ale musíme se snažit vytvořit lepší podmínky pro naše občany. A jasné je, že mm, tady prostě najednou se začínají ozývat hlasy i v parlamentu proti ty typu, protože útočí na ty slabiny, eh, které už máme v evropských institucích a myslím si, že proto je úlohou komise, aby tady intenzivněji informovala. A proto vám velice děkuji za to, že jste přišel dnes mezi nám a že nám dáte konkrétní odpovědi. A konstatuji, že někteří, který, kteří TTIP kritizují, tady vůbec nejsou. Děkuji. Máš, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Bez mikrofonu. Okay. The tip is important. TTIP je pro nás důležitý, pro Evropu, pro náš rozvoj, ale rád bych zdůraznil, jednu problematickou oblast, která souvisí s ochranou údajů a s podmínkami pro ekonomiku velkých dat a rozvoj ekonomiky prostřednictvím rozvoje velkých dat. Samozřejmě v širokém slova smyslu Evropský parlament čeká na stanovisko rady, aby mohl zahájit trialog o balíčku na ochranu osobních údajů. Nejdřív musíte dokončit nařízení o ochraně osobních údajů, spíše než jednat celý, o celém balíčku TTIP. Tyto dvě věci by měly být drženy zvlášť, nicméně tyto procesy by měly být vedeny s ohledem, jeden, s ohledem na druhý. Jak komise zajistí tuto konzistentnost? Jaké akce přijímá komise aby zajistila, že právo našich občanů na ochranu osobních údajů bude zaručeno. Jak to vypadá s tou zastřešovací dohodou, která je důležitá také pro clearing a vůbec vyjasnění všech aspektů ochrany osobních údajů. Děkuji také za vaši stručnost. Pan Marias. Na ευχαριστήσουμε την Επιτροπή για την ενημέρωση. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také eh, komisi za tyto informace. Rád bych tady zdůraznil, že velice důležitou roli hrají i jednotlivé národní parlamenty. Nejenom Evropský parlament, máme tady kompetence v rámci Evropské úrovni, eh, Evropské unie, jako ku příkladu úroveň nejpříhodnějších kompetencí, což v tomto případě jsou členské státy. Tam jsou a teprve od té úrovně kompetencí členských států a nad nimi je kompetence evropská. Evropská komise, Evropská rada a Evropský parlament mají své kompetence, ale i národní parlamenty mají své kompetence a je třeba je respektovat. A že teď se najednou uh, předstírá, že se zapomíná na roli národních parlamentů, to bychom měli tedy špatnou pověst. My tady hovoříme o ochraně osobních údajů. Zcela zjevně tady je kompetence jednotlivých států v této oblasti a to nemůže jen tak převzít Evropská unie. Co se stane s touto dohodou? Já tomu říkám ekonomické NATO. Pro mě Eh, znamená to, že se pomůže, invest, pomůže to investicím Evropské unie. Investice jsou ovlivněny náklady a No, konkurenceschopnost nezávisí pouze na tom, že se sníží nějaké náklady pracovní síly, ale především eh, to záleží na nákladech energetických a proto externalizace produkce tak, jak to dělají severoameričané, není rozhodně to nejpříhodnější. A to znamená, že když, a to může být způsobeno s nízkými cenami břidličného klibo, eh, plynu. Pardon. A to možná zvýhodní investice v Spojených státech, protože tady máme nižší energetické náklady díky břidličnému plynu. Ale k čemu to povede? K tomu, že se sníží investice v Evropě a dosáhneme pravého opaku, než co se zamýšlí TTIPem. Musíme být eh, správně informováni. A co se týče malých a středně velkých podniků v Evropě, tyto nechtějí zkušenost, aby mohli operovat nějakých, na nějakých gigantických trzích. Pane předsedo, tuto zkušenost mají především malé a středně velké podniky ze Spojených států amerických, kteří operují na velikých trzích. No, samozřejmě chápu, že máte toho hodně na srdci, ale teď dám slovo našim hostům a pak dostane slovo dalších šest kolegů a potom už bychom opravdu uzavřeli ten seznam, protože musíme dodržet časový plán. Souhlasíte? Dobře, sedm otázek. To je vše. Sedm otázek. Prosím, odpovědi. Děkuji. Na úvod k těm mnoha otázkám bych řekl, že jsme úředníci, takže jsme ve vašich rukou. Kdykoliv chcete debatovat o těchto otázkách, pokud chcete další informace, budeme pracovat s předsedou Langem, výboru INTA a pracujeme ale také s vámi, pro vás. A jasně vidíme, že je zde velký zájem a že potřebujete další podrobné informace. V některém případě to nebudu já nebo Petros, ale určitě budeme schopni poskytnout vám veškeré odborné informace, o které do budoucna požádáte. Ale k tomu, co zde říkala paní ohledně o tom, abychom šli do volebních obvodů a hovořili s lidmi, tak s veškerou úctou je to váš úkol. Vy nechcete žít takový život, jaký žiju já, protože je to velmi nudné, jsem pořád v kanceláři od rána do večera, ale Práce, která spočívá v tom, že do toho budete zapojovat občany, angažovat je a vysvětlovat jim, co jim to přinese, jaké výhody to pro ně bude znamenat, že to bude znamenat větší konkurenci, od amerických producentů a tak dále, to v reprezentativní demokracii je váš úkol, nebo také úkol mé komisařky, to je bohužel jen jedna osoba, proto my máme takový problém, protože vás je 28 členských států, ale v mém týmu je pět lidí, kteří pracují na T-typu, a to včetně jednání jako takových, tam máme experty na jednotlivá témata. Tím vám chci ukázat, že máme určitá omezení, ale cokoliv můžeme nabídnout jeden druhému mezi Evropskou unii a Spojenými státy, to nás činí konkurenceschopnějšími v porovnáním se zbytkem světa. Když se podíváte společně na HDP EU a USA, tak klesá každý rok o 1%. Teď máme 45%, před desíti lety to bylo 55% a před 20 lety 65%. To znamená, že se stáváme menšinovými akcionáři celosvětové ekonomice. A pokud chceme být lídry v tom, jaká pravidla chceme, no tak to musíte udělat prostřednictvím obchodní politiky. A právě proto je to tak důležité a podle mě i správné je, že je to teď eh, evropská kompetence, která podléhá vašemu schválení. K tomu, co říkala paní Ernst o malých a středních podnicích, to je také americká priorita. To neznamená, že my chceme malé střední podniky, oni ne. Nebo naopak, my oba dva chceme udělat věci v této dohodě, které přinesou prospěch malým a středním podnikům. Takže jakékoliv nápady máte, jakékoliv návrhy, tak nám je prosím předložte, protože my se snažíme integrovat malé a střední podniky do této dohody. Znovu, pokud jde o ochranu osobních údajů. My jsme se to snažili zachovat eh, zvlášť eh, právě kvůli vám, protože vy jste řekli, že soukromé osobní údaje to je základní právo, je to v Lisabonské smlouvě, takže budeme mít to nařízení a není to běžné ekonomické právo, které se dá jednoduše vyjednat v obchodní dohodě, takže proto se to snažíme tedy zachovat, udržet zvlášť, ale snažíme se znovu reagovat na požadavek Spojených států, aby ta data tekla, aby ty datové toky byly otevřené a aby to bylo prostě v rámci TTIP zakotveno. Jenom je třeba dodržet eh, pravidla jednotlivých států. Takže jakákoliv pravidla si stanovíme, tak ta potom budou muset respektovat ty podniky, které dávají data našich občanů mimo Evropskou unii. Já nejsem dostatečně informován o podrobnostech, ale toto je obecný přístup. Pokud je o transparentnost, tak děláme vše, co je v našich silách, to vám mohu slíbit. To je to nejtransparentnější jednání, kterého jsem se zúčastnil za těch 25 let, co pracuji v oblasti obchodu. Všechny dokumenty jsou na internetu, takže pokud říkáte, že je to tajné, to není pravda. Většinu věcí, asi 70% věcí najdete na internetu a všechny texty k jednání jsou k dispozici členům INTA a také evropským, nebo tedy členským státům Evropské unie, takže máte přístup ke každému písmenku z našich vyjednávacích textů. Teď se blížíme k tomu konsolidovanému textu z USA s těmi závorkami a s předsedou výboru INTA. To znovu budeme probírat nejen tedy z poslanci výboru INTA, všichni poslanci Evropského parlamentu budou mít eh, přístup k těmto textům, ale nebojte se, nebude to četba, kvůli které byste nemohli spát, jsou opravdu velmi suché, takže pokud by tam něco nebylo jasného, tak je to na mě a na Petrosovi, abychom eh, vám pomohli. Neříkejte, že se nebavíme s občanskou společností. Včera jsme strávili celé odpoledne s občanskou společností. My se opravdu snažíme jim vycházet vstříc, protože oni přinášejí komentáře, které jsou velmi přínosné. A já se k tomu stavím opravdu otevřeně, moderně a stejně tak eh, i v jednáních o TTIP. Pokud jde o standardy pro automobily, to je jeden z nejregulovanějších produktů na světě. Když vyrábíte automobil, musíte dodržovat opravdu spoustu pravidel a my se zde snažíme vytvořit mechanismy, abychom uznali ta pravidla druhé strany, pokud jsou ekvivalentní, ne vždycky to tak bude, Například ekologická pravidla, která máme pro emise CO2, ta nebudou stejná, ale my se snažíme identifikovat ty oblasti, kde může fungovat vzájemné uznávání, protože to bude činit naše podniky konkurenceschopnějšími, protože bude klesat jejich, budou klesat jejich náklady. Pokud je o ISDS a Národní zdravotnickou službu Velké Británie, v TTIP jsme vyjasnili, že členské státy budou i nadále svobodné v tom, aby mohli mít veřejné služby, které budou poskytovat veřejně tyto služby, ale mohou je tedy znovu zestátnit i poté, co je předtím zprivatizovali. Takže vy teď experimentujete privatizaci vašeho národního zdravotnického systému. Pokud to budete chtít do budoucna zvrátit, tak to bude ochráněno v TTIP. My to umožníme. Pokud jde o ISDS, to si myslím, to by bylo na jiný meeting, protože je to velmi politické, takže já se bojím, že bych mohl říct něco, co by bylo potom špatně interpretováno. A myslím si, že také je to spíše na panu Langem, protože jsme ve velmi úzké spolupráci. Chci říct jen dvě věci. Je to evropská kompetence, není to už dále kompetence národních států, patří to do obchodní politiky, je to tak řečeno v Lisabonské smlouvě, tak to se rozhodly naše hlavy státu. A druhá věc, prosím, buďte si vědomi toho, že řešení sporu mezi státy nefunguje tak, že by chránilo investora, malý a střední podnik. Takže ten systém řešení sporu mezi státy, který funguje v jiných oblastech obchodní politiky, protože se snažíte dosáhnout nediskriminace a tak dále, tak to nefunguje, pokud máte malou společnost, jejíž investice byly například vyvlastněny nebo která byla předmětem diskriminace a tak dále. My se snažíme identifikovat systémy, které budou respektovat demokracii a právní procesy, ale v Evropě jsme kapitálně intenzivní ekonomika, která je založena na znalostech, takže to chceme chránit samozřejmě i v rámci interakce s ostatním světem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já zodpovím některé konkrétnější dotazy k energetice. Zazněl dotaz ke skutečnosti, že nemáme společný energetický trh na úrovni EU a jestli to má nějaký dopad v jednání. Jak víte, jedna z hlavních priorit eh, komise pana komisaře Junckera, je právě dosáhnout energetické unie. A to se odráží také ve způsobu, jak komise postupuje, zejména ti komisaři, kteří mají tuto část na starosti. My si samozřejmě uvědomujeme, že EU eh, e musí udělat spoustu práce předtím, než dosáhneme energetické unie. Eh, podle nás, eh, nebo je nám jasné, že se to nestane jenom díky jednání o TTIP, ale myslíme si, že jednání o TTIPu nám může pomoci dosáhnout tohoto cíle. A to ve dvou ohledech. Za prvé jsem zmínil, že jeden z důležitých požadavků EU je odstranění eh, vývozních eh, omezení ze strany USA vůči eh, ropě a plynu, vůči surové ropě a plynu. A to, pokud k tomu dojde, tak usnadní přístup, který budeme mít na mezinárodní trh s energií. Také tam bude mít dopad na desegmentaci Eh, trhu s energetikou. To znamená, změna v této oblasti nám určitě pomůže v tom, abychom se přesunuli na více mezinárodní trh v této oblasti. A to by nám mohlo potom pomoci jak ve snížení cen, tak také v tom, v eh, těch rozdílných cenách. Jak někdo řekl, že máte insourcing u USA, který mají nižší ceny a pokud budeme mít celosvětovější trh, eh, tak to určitě pomůže evropským firmám eh, snížit ten rozdíl v cenách. Pomůže to také energetické bezpečnosti. To se týká také našeho velkého východního souseda, který je naším největším dodavatelem eh, energie, zejména plynu. A pokud budeme mít diverzifikovanější nabídku zdrojů, tedy dodávek, tak to určitě bude důležitý přínos. A konkrétní přínos. Druhý se týká stanovení vypracování šablony pravidel, které bychom mohli v budoucnosti uplatňovat pro třetí země. A jakmile se na nich se USA dohodneme, tak bychom je mohli navrhnout také třetím zemím někde v budoucnosti v rámci bilaterálních jednání. A tímto způsobem postupně přispívat k rozvoji celosvětových pravidel. To by mohlo být velmi důležité pro EU, která se dnes spolehá na třetí země v dodávkách energie a to se určitě nezmění v bezprostřední budoucnosti ani pravděpodobně dlouhodobě. Takže takovýto rámec bude určitě důležitým přínosem. Dále otázka na zadávání veřejných zakázek v energetice. Na to je třeba se dívat v širším kontextu. Jednání o veřejných zakázkách představuje velmi zajímavou oblast pro EU, ale zatím jsme nedosáhli velkého pokroku a určitě o tom ještě budeme jednat v budoucnosti. Pak jaderná bezpečnost. To není přímo řešeno v rámci tohoto jednání, protože existuje konkrétní dohoda mezi Euratonem a mezi e, orgány USA právě v otázkách jaderné bezpečnosti. A poslední věc, eh, která se týká frackingu, je třeba jasně říci, že nic v této dohodě nebude mít dopad na eh, práva svrchovanosti, kterou které jednotlivé členské státy a subjekty mají v případě eh, využívání přírodních zdrojů. A stranami jsou členské státy za EU a v USA to jsou jednotlivé státy. A pokud je o štěpení, tak situace je taková, že v USA jsou některé země, federální státy, které se rozhodly využít tuto možnost to znamená těžit vředlicový plyn, a některé jiné země se rozhodly, že tak neučiní, že neumožní takovou těžbu. A stejná situace může platit potom pro EU. Některé členské státy jsou více pro, jiné naopak. Jiné si naopak nepřejí eh, jít touto cestou a cokoliv, co bude v této dohodě, nebude mít žádný dopad na tuto možnost jak pro členské státy EU, tak pro federální státy USA. Děkuji sedm dotazů, každý máte jednu minutu. Pan Stanisač. Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat opět na komunikaci. Věřím, že máte dobré úmysly, že chcete, aby jednání bylo transparentní, ale eh, máme tady určité podezření, hluboce zakořeněné podezření, že TTIP může být využito ke změně celého sociálně-ekonomického modelu EU, který je úplně odlišný, poměrně odlišný od toho, co funguje v USA. A e, ekonomické důvody e, mohou být někdy na druhém místě, jestliže společnost je tak citlivá na tyto věci. Takže to není méně důležitý úkol komise, aby byla proaktivní v komunikaci. E, pokud bude obsah dobrý, tak je to v pořádku, ale musím říct, že mám poměrně negativní zkušenost z akta. Všechno bylo prezentováno, takže vše probíhá v pořádku, ale společnost tím nadšená nebyla a panovalo podezření, že eh, dochází k porušování základních práv a svobod a v konečném důsledku došlo k protestům a parlament eh, potom příslušně jednal. To znamená, jde také o vaši komunikační strategii, která by měla být opravdu zacílená. Pan předseda, další. Děkuji mnohokrát, já mám konkrétní otázku. Tento integrační proces, který by otevřelo TTIP, eh, počítá s tím eh, ve střednědobém výhledu vytvoření nějakých veřejnoprávních konzorcí evropsko-amerických, protože to je zásadní formule pro úspěch velkých technologií amerických to je tedy moje otázka a rád bych ještě dodal, že co se týče předsudků, eh, které jsem tady slyšel, tak těch lituji. To jsou předsudky související s tím, že technologie se zadržuje, to k tomu nikdy nedošlo, že jako ti, kteří mají eh, výhodu technologickou, ji budou mít i nadále. Je mi líto eh, těch protekcionistických výroků, které zde zazněly a stejně tak, jako se mi nelíbí tady ta anti americká obsese. Děkuji, pan Zorinho. Eh, sou por princípio a favor do, do TTIP. Considero que é uma grande... Děkuji. Eh, co se týče TTIPu, zdá se mi, eh, že strategickým způsobem nalezneme znovu, tedy obnovíme rovnováhu mezi Amerikou a pacifickými státy ale eh, ty, eh, ti voliči, kteří volili proto, abych se dostal do Evropského parlamentu, s tím tak nesouhlasí a souhlasím s tím, co řekli kolegové. Nikdy neslyšíme konkrétní příklady a já bych teď nabídl konkrétní příklad. Tento týden byla portugalská vláda jedna ze 14 vlád, která eh, podepsala petici týkajících se sporných řízení a chtěli arbitráž. Ovšem měli jsme tady negativní informaci, protože e, se tady zdá, že příslušná banka hájí malé podniky, ale naše vláda portugalská říkala, ne, ne, my e, budeme mít nový způsob arbitráží. A proč tady tedy zaznělo, že severoamerické podniky mohou vstupovat do sektoru zdraví, zdravotního sektoru? Eh, severoamerické podniky mohou eh, také být souzeni v jednotlivých členských státech, když nebudou pracovat správně. Pan Hanke. Am Am I? <clears throat> Uh, let me say that... Dovolte, abych plně podpořil žádost, aby komise udělala všechno pro to, aby zlepšila komunikaci. Já osobně nemám žádný problém hájit tuto dohodu. Ani na základě útajů, které mám k dispozici dnes, ale myslím si, že většina z těch 750 poslanců tohoto parlamentu toho schopna není. Je to příliš složité. A my, Bojujeme proti armádě lidí, kteří nemají rádi biznis, nemají rádi globalizaci a nenávidí Ameriku. A jsou velmi profesionální. Takže můj návrh by byl, pane předsedo, aby tento výbor navrhl panu Junkerovi, který řekl, že toto je jedna z jeho desíti hlavních priorit, aby on sám založil komunikační kancelář, která bude dostupná všem poslancům tohoto parlamentu. A všechny otázky, které budeme mít, je prostě pošleme do, to, do této kanceláře a do desíti minut dostaneme informace, dostaneme odpověď, abychom mohli lépe komunikovat. Děkuji, paní Griffin. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěla říci, že ve Velké Británii máme takový pocit ohledně TTIP. Dostali jsme sice určitá ujištění, ale můžete nám říct, jaké konkrétní opatření chcete přijmout, abyste zajistili, že jakákoliv dohoda neohrozí veřejnou zdravotnickou službu ve Velké Británii teď a v budoucnosti a za druhé, jaká opatření přijímáte, aby suverenita vlád členských států nebyla omezena kvůli ISDS. Já jsem byla na regionální konferenci tento víkend a občanská společnost se na to ptá, odbory se na to ptají. Potřebujeme časový plán, potřebujeme odpovědi, které budou jasné a které budou efektivně komunikovány. Děkuji, pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Z této debaty... Děkuji vám, pane předsedo, z této diskuse vyplývá, že je nezbytné komunikovat s veřejností. Je třeba říci, že veškeré individuální studie Švédsko, Holandsko, Velká Británie, Irsko dělali, všechny tyto studie poukazují na pozitivní národní přínos pro obě strany v případě podpisu této dohody studie eh, Spojených států amerických eh, hlásí, že bude až 150 tisíc nových pracovních příležitostí vytvořeno a evropské studie hovoří o vytvoření 10 až 15 tisíc pracovních příležitostí na jednu miliardu přínosu a přitom tento přínos se hodnotí mezi 60 až 120 miliardami. A eh, to znamená, a vývoz do USA by zrostl o 28% a je třeba, abychom se odpíchli od těchto údajů. Musí i na těchto forech to zaznívat, protože vy děláte velice dobře odborná témata, ale to nestačí. Je třeba vysílat pozitivní signály v tom, co to přináší Evropské unii. Jak vidíte, naši hosté, komunikace, komunikace a komunikace. Technologie možná. Prosím vaše odpovědi. Jednou mě bylo řečeno, že v obchodních jednáních je vnímání realitou. A tady máme určité otázky s tím vnímáním, které se musíme pokusit vyřešit, ale komise je na to velmi malá. Takže si myslím, že opravdu doufáme, že se na vás budeme moci spolehnout Každý se musí nakonec rozhodnout sám, zda je pro nebo proti takovémto otevřenosti, protože o tom je dohoda o volném obchodu. Otevírá trhy, prostě buď jste pro nebo proti, ale nejlepší věc je udělat to na základě znalosti věci a my se snažíme poskytnout co nejvíce informací na stránkách našeho generálního ředitelství, takže navštivte tuto stránku, jsou tam všechny naše poziční dokumenty, jsou veřejné a budeme to i nadále zlepšovat, protože jsem viděl už návrhy pro naše komisařku, jak to zlepšit. Pokud jde o národní zdravotnický systém eh, Velké Británie, to se nezmění. Já už to nedokážu říct explicitněji než toto. Potvrdili to američané, protože oni chtějí totéž pro svůj vlastní systém veřejného zdraví a pro další služby, které jsou poskytovány eh, v rámci vládní autority, tak to tedy mají američani nazváno. Takže oni mají přesně takovýto požadavek na nás. Musíme to vyřešit velmi rychle. Členské státy budou moci liberalizovat, budou moci experimentovat eh, s tržně založeným poskytováním služeb a budou se moci klidně vrátit ke veřejným službám, pokud se tak rozhodnout. Pokud je o ISDS, viděl jsem, že to figurovalo v celé řadě otázek. Tento nástroj nemůže spochybnit právo vlád regulovat. Jediné, co tento nástroj umožňuje, je otázka škod a to je posuzováno arbitry. Ale arbitři je dělají jedinou věc a sice třeba Vatoval případ eh, v Německu. Vatoval jednal s německou vládou a postavil jaderný reaktor. Němci se rozhodli přestat používat jadernou energii. Je Vatoval, má tedy právo na očkodnění No tak to záleží na dohodě, na té smlouvě. Pokud je ve smlouvě uvedeno, můžete prodávat, dodávat jadernou energii Německu v příštích 30 letech, no tak ano, pokud to tam je, tak eh, vláda to bude muset zaplatit a, a prohraje. Ale většinou Většinou tedy vlády neprohrávají. Američané, americká vláda ještě neprohrála jediný spor státu s investorem. Takže tak to vypadá. Když se podíváte na fakta, a na to, jak často se tyto, tyto věci stávají velmi důležité. Společensky tak nejdůležitější věc je, že to neovlivňuje vaše právo nebo právo vaší vlády na národní úrovni vydávat legislativu, protože zprostředkovatelé nebo tedy ti arbitři ti neskoumají ten zákon jako takový, oni pouze zkoumají, zda máte právo na očkodnění nebo ne. Teď se z toho stává veřejná debata o obchodní politice, to je v pořádku, ale potom je naším úkolem, úkolem evropských úředníků, informovat vás o tom, abyste to mohli vysvětlit, protože vy můžete o tom hovořit v televizi jinde to není mým úkolem. Mým úkolem je sloužit vám a sloužit mé komisařce, takže vy to můžete vysvětlovat, ona to musí vysvětlovat, co ty věci znamenají, o čem to vlastně jednáme, ale my se snažíme abychom byli co nejtransparentnější, protože jsme si vědomi, že musíme změnit to vnímání, ten dojem. A ta dohoda je tak velká, že každý na ně bude mít svůj názor. A já jsem to říkal a říkám to s veškerou pokorou jako úředník tady na půdě tohoto parlamentu. Ano, děkuji. Jak vidíte, je to velmi zajímavá a vzrušující diskuse pro nás, pro všechny. Máme ještě nějaké otázky, které se týkají specifických záležitostí, jako je energetika nebo práva duševního vlastnictví nebo malé a střední podniky zde v tomto výboru. Zatímco naše kolegové z výboru INTA mají velký zájem o více a více informací předseda výboru INTA Bernd Lange. Ano, opravdu. A domnívám se také, pane předsedo Bosku, že komise musí dělat daleko více, co se týče transparentnosti a komunikace, protože já často zažívám, že se velice věcně hovoří o tý typu, ale na závěr vždycky přijde věta, ale já komisi nedůvěřuji. A je třeba popřemýšlet o tom, proč je tomu tak a proto se domnívám, že musíme zase silněji získat důvěru. A to opravdu znamená, že zásadní dokumenty musí být zveřejněny, eh, i když se jedná o ten sektor zdravotnictví. Proč nabídka služeb, to, co udělala Evropská komise, není zveřejněna? Tady je třeba se podívat, ano, víme, že 50 oblastí bylo vyňato, zejména sektor zdravotnictví, a to by jistě diskusy zřetelně uh, Eh, zvěd, přineslo velkou věcnost a realitu do diskuse. Je třeba právě, abychom racionalitu do diskuse přivezli. Samozřejmě tady jsou i kritické body. Co se týče ISISu, tak, ISTS, tak tady jsou velice vážné záležitosti, jak to vypadá s těmi 150 tisíci údaji a budeme muset rozhodnout, jak bychom o tom měli dále vyjednávat. To znamená diskuse, co možná transparentní, aby každý, pane předsedo, také mohl získat tyto informace. Také se domnívám, že je na čase diskuse eh, spojit s určitou bilancí. My teď jsme jednali se Spojenými státy rok a půl a eh, vidíme věci, které jdou Eh, myslím, že můžeme třeba v oblasti stavebnictví se dostat dál, ale v oblasti cel by, něco, cel by něco šlo, v oblasti zdravotnictví nikoli, to bylo vyňato, ale třeba se podívat, jak to půjde dál. Teď už máme novou komisi, na druhé straně od včerejška máme nový kongres a nový senát a Výsledek konzultací máme také k ISTS a proto dnes INTA se rozhodl zapracovat na usnesení o takové Eh, poločasové bilanci. Pan předseda už to ví, my bychom vám chtěli udělat návrh, ale všechny návrhy, zejména ITRE, by k tomu mělo dát své stanovisko. Bude to v lednu, v únoru, v březnu, abychom mohli udělat určitou bilanci s ohledem na to, kde si stojíme my a abychom komisi dali naše podněty k tomu, jak by měla dál vyjednávat. Děkuji. Thank you very much, eh, colleague. Uh, for your information, Děkuji. Pro vaši informaci, tak eh, členové výboru ITRE a případně také INTA, tak další pozvání pro zástupce Evropské komise bude na začátku roku 2015 po dalším kole jednání, to znamená po osmém kole jednání. Okamžitě po, nebo téměř okamžitě po osmém kole. Děkuji za vaše vystoupení, za vaše přítomnost. Jak teď už víte, tak vaše přítomnost je nezbytná Okay. Uh, uh, we've got... Milí kolegové, milé kolegyně, dostáváme se k dalšímu bodu, který je také rovněž velmi důležitý, a je to ACER. Agentura pro spolupráci eh, regulátorů v energetice. Třetí energetický balíček. Wait, sorry. Sorry, no, no, is it close? It's close, probably. Well, unfortunately. One way, one way only. <laughs> uh, uh, well, market monitoring report. Zpráva o sledování trhu a další probíhající činnosti. Prezentaci bude mít pan Albert Potočník, který je ředitelem agentury ACER, a Lord Mook předseda Rady regulátorů a CERu. Great. Thank you. And um, let me say a few words. Dovolte mi, abych řekl pár slov úvodem. Náš výbor zřídil eh, kontaktní skupinu a dcer. Je to poměrně velký počet kolegů, kteří jsou zapojeni do této činnosti a z velké blízkosti sledují činnost ACERu. Pravidelně se setkávají s vašimi zástupci a to na různých úrovních. To je velmi důležité také na národní úrovni. Je důležité, abychom se setkávali s našimi regulátory, abychom viděli, co se děje v členských státech. Je to také součást naší odpovědnosti, našich úkolů. Zpráva o sledování trhu je velmi důležitá, protože představuje základ našeho vnitřního energetického trhu a mm, třetího energetického balíčku. My musíme udělat vše pro to, aby náš energetický trh fungoval. A není snadné přijímat rozhodnutí za členské státy nebo pro členské státy. Předpisy jsou připraveny, ale otázkou, jak rozhodnout o některých konkrétních otázkách, to není snadné. Vy tady eh, zastupujete tu nejsložitější část našeho vnitřního energetického trhu. Členské státy musí zajistit, eh, aby bylo možné obchodovat na eh, trhu s energiemi. Pane Potočník, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, eh, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Lord Mock a já jsme velmi potěšeni eh, tím, že máme příležitost zde dnes prezentovat činnost agentury, včetně také některých výsledků eh, z naší zprávy o sledování trhu. Už v minulosti proběhla podobná setkání a vždy eh, jsme je považovali za mimořádně zajímavé a určitě také užitečné pro vás. Jsme také poctěni podporou, kterou Evropský parlament eh, vždy mm, agentuře poskytoval už od úplného počátku, zejména váš výbor. Rád bych také zdůraznil velmi úspěšnou zkušenost, kterou máme eh, s kontaktní skupinou ACERu, Máme celou řadu setkání, která proběhla za poslední tři roky. Také dvakrát proběhla návštěva delegací, poprvé v srpnu 2012 a později také tohoto roku. Agentura byla zřízena jako součást třetího energetického balíčku, aby pomohla vnitrostátním regulátorům, regulátorům podpořit fungování na evropské úrovni a také zajistit to, co je potřeba. Je to evropský orgán, evropská instituce, která se zodpovídá Evropskému parlamentu a dalším institucím EU a má podporovat integraci eh, trhu s energií, dále harmonizaci regulačního rámce a eh, transparentnost integrity trhu, a to v souladu eh, s energetickou politikou EU a jejími cíly, tak abychom dosáhli matatelných cílů pro spotřebitele. Činíme tak, tí, tak, že podporujeme spolupráci, koordinaci národních regulačních orgánů. Dnes bychom se chtěli vyjádřit k pěti tématům. Budu poměrně stručný, nebo oba budeme poměrně stručný, tak aby nám zbyl ještě čas na eh, případné dotazy. Za prvé se podíváme na zprávu o sledování trhu, kterou jsme vydali v minulém měsíci, jak řekl pan předseda. Jde již o její třetí verzi. Jde o společnou práci ACERu a dalších orgánů a jenom naznačím, co vlastně můžete v této zprávě najít. Je zveřejněna na našich webových stránkách, je to poměrně rozsáhlý dokument, více než 250 stran, obsahuje spoustu informací a jsem schopen se vyjádřit pouze jenom některým hlavním zjištěním. Eh, pak se podíváme na to, kde se nacházíme z hlediska vnitřního trhu s energiemi a zda se nám podaří dosáhnout tzv. cíle eh, roku 2014, tedy dokončení tohoto trhu. Potom vám také odprezentujeme mm, hlavní rysy našeho pracovního programu, potom iniciativu Most eh, do roku 2025, eh, regulační reakce a potom se zaměříme na, na provádění remitu Zpráva o sledování trhu se zabývá hlavně čtyřmi oblastmi. Eh, jednak eh, trhy eh, s elektřinou a plynem z hlediska malou obchodu, velkou obchodní přístup na trhy s elektřinou, a na sítě, potom zemní plyn a další body. Hlavní věc, která vyplývá z této letošní zprávy, tedy z analýzy, se velmi podobá tomu, co jsme zjistili loňského roku. Maloobchodní ceny nadále rostou, a to i přes mm, nižší nebo slabou poptávku po elektřině a plynu v členských státech. Takže tady rozpor. Na jedné straně máme slabou poptávku po elektřině, eh, která klesla v roce 2013 a to v 19 členských státech. U případě plynu to bylo u 17 členských států, kde došlo k poklesu a přesto ceny rostou jak u elektřiny, tak u plynu. A platí to jak pro eh, domácnosti, tak také pro průmyslové zákazníky. Podíváme-li se například na ceny, které platí domácnosti za elektřinu, tak došlo k nárostu v 27 členských státech a také v Norsku, to znamená v podstatě ve všech členských státech kromě jednoho, což je Maďarsko. Eh, z výsledku také vyplývá, že v některých členských státech, alespoň v některých členských státech, daně a poplatky za dotace na obnovitelné zdroje energie a další věci zvyšují maloobchodní ceny. A kromě toho vidíme snížení toho energetického komponentu v eh, podílu na konečných cenách. Jednak je tady menší prostor díky tomu pro konkurenci mezi dodavateli, protože eh, mají menší podíl a není tady ani korelace mezi obchodními cenami a mezi energetickou složkou maloobchodní eh, ceně v mnoha členských státech. Není tady už eh, úměrnost. To znamená, vypadá to tak, že příslušné kanály nefungují tak, jak by měly. Kromě toho jsme zaznamenali, že eh, spotřebitelé v Evropě, a zejména to patří pro domácnosti, se nechtějí, eh, nechtějí zrovna měnit dodavatele. A ta míra změn u domácností je velmi nízká, v průměru je to asi 6% v Evropě. Existuje celá řada důvodů, proč tomu tak je. Já si nemyslím, že bychom identifikovali úplně všechny, ale některé se nám podařilo identifikovat. Eh, jednak chybí informace. Potom je to věc regulovaných cen, které také hrají roli eh, v eh, tomto faktu. K tomu se možná ještě vrátíme. A potom eh, lojalita vůči tomu dodavateli a to, že to lidé vnímají jako složitý proces, pokud jde o změnu dodavatele. Teď jde pouze o schrnutí, ale myslím, že je tady taková brožurka, eh, která je distribuována a tam jsou tabulky, které mm, obsahují podrobnější informace k jednotlivým členským státům. Celá řada maloobchodních trhů funguje poměrně dobře, například v Belgii, Španělsku, Spojeném království, Nizozemsku a v případě elektřiny je to také Norsko. V těchto případech eh, dochází ke změně dodavatele eh, častěji, než je tomu v jiných členských státech. Jaká jsou hlavní zjištění v případě malou obchodu? Myslíme si, že je zapotřebí zlepšit eh, konkurenci, hospodářskou soutěž. Eh, zatím mm, existují stále ještě překážky pro vstup na malou obchodní trh a většina členských států eh, definuje takzvanou koncepci zranitelného zákazníka, ale potom uplatňují jiná opatření, jiné politiky, které se týkají ochrany. A jde zejména o právní ustanovení na ochranu spotřebitele, které se uplatňují. A naše doporučení v této věci, alespoň to hlavní doporučení zní, je zapotřebí podporovat odstranění překážek, abychom zlepšili hospodářskou soutěž a zejména Eh, musíme co nejdříve odstranit regulované ceny a potřebujeme plně uplatňovat eh, práva spotřebitelů a příslušné opatření na jejich ochranu. Jak to vypadá s pokrokem v dokončení vnitřního trhu? Začnu tím, že od úplného začátku, tedy od eh, okamžiku, kdy agentura převzala koordinaci činností regulátorů, na úrovni EU jsme přijali paralelní přístup, eh, kdy jsme se snažili dosáhnout hmatatelné výsledky pro spotřebitele a to co nejdříve. Takže eh, kromě toho formálního procesu jsme přijali také neformální um, přístup eh, včasné implementace, kdy jsme se snažili implementovat ustanovení, která uh, budou fungovat na základě dobrovolnosti, a to v celé EU takzvaný Network Codes Process. Pokud se podíváme na formální procesy, tak podle mě jsme dosáhli poměrně velkého pokroku. Eh, už eh, mm, tady máme takzvané eh, kódy sítě a tady jde o orgány nebo pravidla, která jsou proveditelná přímo ve všech členských státech. Definují to, jak funguje daný systém v případě elektřiny jsme trochu pozadu oproti plánu, ale většina eh, kódu pro sítě už eh, je připravena pro komitologii a agentura už doporučila k přijetí 11 z 13 eh, kódů v dané síti. dobrovolná implementace a tento přístup Eh, vedl k čtyřem takzvaným cestovním mapám v eh, odvětví elektřiny. Je tam stanoven dální rámec. A podíváme se teď na tento snímek. pro mě je velkým potěšením, že zde můžete vidět, že eh, propojení trhu, coupling, funguje už od Gibraltaru až po Baltské moře jde v podstatě o jednotný trh, týká se to jak cen, tak eh, toků elektřiny v těchto trzích. Pokrok eh, propojení trhu byl důležitý pro zlepšení toho, jak jsou využívání interkonektory. Došlo k nárůstu z 60% na 77% za poslední tři roky 2010 až 2013. U eh, elektřiny eh, se často nejde správným směrem, není tady propojení trhu a máme stále problém eh, v případě neplánovaných nebo nezdílených toků. V případě IEM už to tak pozitivní není, v případě intraday, v případě dlouhodobého hlediska vidíme určitý pokrok. Příští rok bude první možnost eh, realokace ehm, kapacit a co se týče výpočtu kapacit eh, a metody, která vychází ze toku, tak došlo už pokroku a příslušné informace budou k dispozici příští týden plyn. Máme zde velmi zajímavé regionální projekty pro alokace ehm, kapacit na propojení. E, to, co vidíte červené, tak to je pokryto prismou. To je velká část Evropy, ale pak tady máme ještě určité regionální projekty. Jaká jsou klíčová zjištění a závěry? No, integrace trhu pokročila, nicméně máme problém s konvergencí cen. Eh, je to dopad obnovitelných zdrojů energie a kruhových toků, což vede eh, k snížení ceny a její konvergence a kromě toho je zapotřebí podpořit eh, likviditu uzlu a nové projednání dlouhodobých kontraktů, tak aby trh byl plynulý. Jak to vypadá s prováděním transpozicí? je zapotřebí podpořit eh, rychlou transpozici, rychlé provádění třetího balíčku. Musíme zajistit, že, eh, sítě, že kódy sítě budou prováděny co nejrychleji a měli bychom eh, podpořit likviditu. A to se týká energetických politik jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Děkuji. Děkuji za vaše velmi dobrou zprávu. Teď je samozřejmě vaše chvíle, ano. Toto bylo stanovisko agentury, ale mám pocit, že jedna strana mince je agentura a druhá strana téže mince jsou samozřejmě regulátoři. A vy zde tedy zastupujete regulátory, takže vaše stanovisko k této věci je pro nás velmi důležité. Takže, Lorde Mogu, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto procesu. Myslím si, že je to opravdu velmi důležité, protože agentura zastupuje národní regulační orgány, kteří k tomu také přispívají a jak vidíte, komise vidí, že agentura dosáhla velkého úspěchu. Máme druhé hodnocení, které proběhne v následujícím roce a doufejme, že bude také velmi úspěšné. Já se velmi stručně zmíním o několika dalších věcech, které budou odrážet eh, názor národních regulátorů. Podívejte se na tato čtyři témata. Důležité jsou především dvě. REMIT, což je obchodování s energiemi, a BRIDGE, to jsou ty dvě části programu, které právě jsou v procesu akceptace, přijímání a vyvolávají určité obavy. Co je to tedy bridge, most do roku 2025? My jsme se zhruba před rokem rozhodli, že my jako regulátoři bychom měli zaujmout strategičtější pohled na to, co by se mělo stát do budoucna z hlediska regulátorů v širším rámci stanoveném institucemi. Vybrali jsme si rok 2025, protože byl dostatečně blízko, nepříliš daleko a identifikovali jsme určité strategické prvky, které budeme muset vzít v úvahu. Nízkouhlíková společnost, ale především dopad, který by to mělo na neprogramovatelné zdroje obnovitelné energie, potom eh, nejistá budoucnost pro plyn, rostoucí integrace trhu. Viděli jsme, to u existujících eh, evropských subjektů, ENCO a dalších, eh, že dochází k této integraci. A potom další věc. Reflexní skupina na vysoké úrovni energetického společenství. Tam máme pocit, že bychom měli vždycky věnovat pozornost tomu, co můžeme udělat my. Když se podíváte jenom na ty modré části, tak vidíte, jaké závěry jsme vyvodili. Chtěli jsme zdůraznit, že třetí balíček je věc, kterou musíme implementovat, členské státy ji musí implementovat, musíme poskytnout síťové kódy, musíme přizpůsobit naše procesy, aby podíl obnovitelných zdrojů se skutečně prosadil na trhu. Musíme také přispějete bezpečnosti dodávek plynu a důležitá je také hlubší spolupráce mezi TSO a, a DSO na druhé straně. Důležitý je spotřebitel energie, sehrává důležitou roli, to se snadno řekne, těžko udělá, ale pokud jde o velkou obchodní trh, tak je důležité pořád mít na zřeteli spotřebitele Chceme více využívat agenturu k tomu, aby se zajistilo, že zde bude náležitá regulační spolupráce mezi námi regulátory a především národní regulační orgány by měly být čím dál více zapojeny do evropského rozhodovacího procesu a vyzýváme také k větší spolupráci s našimi sousedy. Zmínil jsem se o, rimi, o remitu, Toto jsou výstřižky z tisku ve Spojeném království po nedávném incidentu. V podstatě přes noc se z toho stalo velké politické téma. A toto se opravdu může stát, když nastane malý incident v obchodování s energií. Takže to je věc, kterou musíme mít na paměti. A tady jsou otázky, které si musíme položit. Je Evropská unie skutečně odhodlána zavést skutečnou integritu trhu a mechanismus pro transparentnost trhu, což by mělo zajistit důvěru spotřebitelů, ale vyžaduje to regulační podporu a zdroje. A tyto zdroje musí být kvalifikované. Nevím, pane předsedo, jestli chcete, aby pan ředitel probral tyto detaily. V podstatě tady se vysvětluje, co je to remit, co dělá. Vidíte, klíčový okamžik tady je říjen 2015. Mohl bych vysvětlit detaily, jak k tomu dospějeme, ale bude příští rok probíhat registrace a objeví se problémy a pokud my agentura a národní regulátoři nebudeme připraveni, budeme čelit problémům. Ty dvě věci, které jsou důležité a potom také ta centrální položka, automatický screening, screening který má za cíl identifikovat anomální události. Nedostatek zdrojů, to je tam jasně demonstrováno. Potřebujeme spoustu zdrojů, zdrojů, kvalifikovaných zdrojů. Ty se nemohou přesunout z jedné části agentury do druhé, protože oblasti, nebo tedy schopnosti a kvalifikace v oblasti dohledu nad trhem, ty jsou velmi obtížné, takže my musíme mít vlastní zdroje, pane předsedo, musíme mít skutečné odborníky, nejen na, na úrovni agentury, ale také v rámci národních regulačních orgánů. Tady se uvádí FERC, to je naš, náš mezinárodní benchmark. Na slajdu 37 také vidíte možné pokuty a to je dopad případů, které se opravdu rozvinuly v posledních letech. Ty byly pouze tedy oznámeny agentuře, vidíte, Eh, že jejich počet roste, je to pouze špička ledos, ledovce. Bez efektivní implementace a odpovídajících zdrojů ESA, ACER tedy a Evropská unie se asi dostanou do problému, bude ohrožena jejich reputace, musíme se na to dívat také z perspektivy národních regulátorů, jak k tomu přistoupit, ale čelíme zde skutečně velkému problému. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji za vaše vystoupení. A nyní vaše otázky, kolegové. Mr. Cofford. Pan Kofort jako první. Well, thank you so much, uh, both of you, for um, excellent uh, presentations. Děkuji za výbornou prezentaci. Zdůraznil jste některé výzvy. Potřebujeme vlastní zdroje. A to je věc, kterou mnozí z nás souhlasíme. Takže chápeme tuto potřebu. Děkuji také za zprávu o sledování trhu. Je to podle mě velmi zajímavé, jsou to důležitá čísla, na která bychom se měli podívat. Jak víte, náš vnitřní energetický trh čelí dvěma výzvám, které jsou odděleny, ale souvisí spolu. Chybí tady dostatečné interkonektory a kapacity jak hraniče, tak v rámci jednotlivých eh, zemí. To je jedna z hlavních výzev. A potom nedostatečné využívání už stávající kapacity. Vy jste hovořil o například obnovitelných zdrojích energie. Vaše zpráva ukazuje právě i na tyto výzvy. A v konečném důsledku nás to stojí peníze, stojí to peníze naše občany. Jak jsme slyšeli, tak eh, v, mm, došlo k nárůstu cen pro, eh, za energii, což je problém pro evropské občany. A mě by zajímalo, zda byste mohli říci něco více, jak eh, ACER pomůže řešit tyto problémy. A jak chcete zvýšit povědomí o těchto problémech. Máme tady zprávu, ale já si myslím, že potřebujeme větší osvětu, větší eh, povědomí. Děkuji. Pan Petersen? Děkuji. Děkuji za velmi zajímavý zrušující úvod. Na jednu stranu, jako vy sami velmi dobře víte, jde o velmi citlivé otázky. Členské státy jsou velmi citlivé eh, na to, že mm, nadnárodní orgány přijdou a chtějí něco diskutovat nebo zacházejí ještě dále, například už do, zasahují do otázky plánování a tak dále. A já mám velmi otevřenou otázku, byť uh, asi na ní nebudete moci na ní úplně upřímně odpovědět. Uh, ale jsme skutečně tam, kde chceme být z hlediska zprávy, governance? Protože ve své každodenní práci určitě čelíte velkým problémům při práci s vnitrostátními orgány, kdy chcete podporovat větší přeshraniční spolupráci, protože to je to, co potřebujeme, jestliže chceme dosáhnout skutečně energetické unie, jestliže chceme dosáhnout nezávislosti, eh, všechny tyto cíle máme-li dosáhnout, tak musíme více spolupracovat a vy hrajete v této věci klíčovou roli. Takže jsme tam, kde bychom chtěli být z hlediska zprávy? Děkuji. Pan Turmes. Děkuji. Já jsem přišel pozdě, ale měl jsem tady špiony, takže zhruba vím, o čem jste hovořili. Remit. Na legislativě jsme spolu, pracovali společně, Víme, že toto obchodování by mohlo opravdu podkopat důvěru a jakmile ztratíme důvěru, tak eh, bude situace dramatická. Možná byste nám mohli říct nějaké podrobnější informace. Víte o případech, které jste, o kterých vás informovali členské státy? Zajímalo by mě, jaký je postup při analýze těchto případů a jaké je pojítko, které se týká zaměstnancům. Víme, že potřebujete více pracovníků, ale proč v tento okamžik konkrétně potřebujete více pracovníků? Pokud to lépe pochopíme, tak můžeme více hájit vaše zájmy. Potom rozdíl mezi velkou obchodní a malou obchodními cenami. Mm, velmi to souvisí s ETS, eh, e eh, které, který přestal fungovat a neočekávám, že bychom to rychle napravili. Takže i kdybychom předpokládali nápravu v roce 2017, tak ceny se tak rychle nezvýší. Vy i komise se vyjadřujete s politováním nad eh, tou malou mírou změny dodavatelů ze strany eh, zákazníků. Já si pamatuju, že v roce 2003, když jsem byl zpravodajem pro eh, druhou směrnici pro trh s elektřinou a já jsem hovořil o tom, že spotřebitelé, nebo odhadoval jsem, že spotřebitelé mm, netráví hodiny a hodiny na internetu a nikde jinde, aby zjišťovali, zda mohou ušetřit trochu peněz, když budou jednat jinak, když budou mít jiného dodavatele. A já si myslím, že je pouhou iluzí, pouhým snem, eh, domnívat se, že se zvýší ta míra změny dodavatele, tak aby to mělo vliv na hospodářskou soutěž. A proto podle mě potřebujeme přísnější regulaci. A to jsme udělali na trhu s eh, telekomunikaci. Víme, že tady byl eh, oligopol telekomu a v podstatě podváděli zákazníky na maloobchodní úrovni a my jsme eh, ovlivnili potom ceny. A já si myslím, že potřebujeme přísná opatření, protože dnes nikdo není schopen vysvětlit, kde jsou ty snižující se ceny velkoobchodní, jak se to odráží v maloobchodních cenách. A jde o miliardy. Je tady rozdíl eh, mezi těmi velkou obchodními cenami a malou obchodními cenami. Pan Silikiotis? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za vaši prezentaci. Tady se eh, uskutečnila velice důležitá práce od doby, kdy naše organizace existuje. Hodně se hovoří o eh, kompetencích na centrální úrovni, nezávislé na asetu. Říká se, že to by mohlo posloužit obhajobě práva spotřebitelů. A na rozdíl od toho, co řekl můj předřečník, hraje tady jistě roli, která může posílit také národní orgány a cenu energie, protože to nelze podceňovat. Rád bych, aby nám zástupci ASERu řekli, jaké jsou výhody či nevýhody v kontrole těchto sítí mimo národní programy. Děkuji. Um, Van Nieuwenhuisen, paní, děkuji, pane předsedo. Já mám uh, dotaz eh, té straně mince, která se týká regulátorů a remitu. V prezentaci jste hovořili o zneužívání trhu, o manipulaci s trhem, o příslušném vyšetřování. Komise přišla s návrhem k reformě eh, globálních benchmarků, budeme k tomu mít novou legislativu. A mě by zajímalo, jak to zapadá do eh, otázky remitu nějak mm, to skombinujeme, nebo tady bude duplicita. Mohli byste k tomu něco říci? Děkuji. Děkuji. Paní Kapson Louis. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych vám chtěla vyjádřit mm, své uspokojení nad tím, co řekl řečník a mám velice konkrétní otázku týkající se hodnocení něčeho, k čemu došlo ve Španělsku. Jak víte, nedávno ve Španělsku v rámci reformních programů došlo ke koncentraci regulátorů v oblasti energetiky, v telekomunikacích a v Národní komisi pro poštovní služby a byla utvořena komise pro eh, španělskou konkurenceschopnost. Komise eh, předložila řadu návrhů ale speciálně se zavázala a zajistila, že dojde k, k implementaci fungování nedávno vytvořené komise a ráda bych věděla, jak vy hodnotíte tento postup, ke kterému nás došlo. Děkuji. Thank you very much, Mr. Ransdorf. Pan Ransdorf. Thank you, Chair. I have three... Děkuji, pane předsedo. Já mám tři otázky. Za prvé, v minulosti, když jsme připravovali třetí energetický balíček, naši kolegové hovořili v diskuzi o pojmu energetické chudoby, což je velmi důležitý faktor. Mě by zajímalo, jak se stavíte k tomuto problému problému rovného přístupu k energii napříč EU. Na některých, některých částech, některých územích je opravdu obtížné mít přístup k energii. Za druhé, ti z nás, kdo pracují v tomto výboru už další dobu, vědí, stejně jako náš například pan předseda, že došlo k určitým výjimkám z koordinace národních regulátorů. Například Německo mělo výjimky pro tuto koordinaci národních regulátorů. Jejich postavení bylo velmi specifické. Bylo mi řečeno, že tomu až tak není, že takovéto výjimky už neexistují, ale byl bych rád, abyste mohli potvrdit, že eh, výjimky už zde nejsou. Za třetí, energetická unie. Hovořilo se zde o ní. Pan Buzek eh, o tom hovořil také už v minulosti. Eh, teď to má na starosti i komisář. Předpokládám, že máte určitou představu také vy o energetické unii a byl bych rád, kdybyste se mohl s námi podělit o vaši představu o energetické unii. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Někdo další si přeje se zeptat? Nikoliv? Nejdříve začneme tedy na straně regulátorů. Pane kolego, máte slovo. Děkuji za eh, položené otázky. Začnu nejdříve obecnějšími tématy. Panem Petersonem a otázkou zprávy. Eh, v části 2025 eh, tak toto byla kapitola, která se týkala obav většiny zainteresovaných stran. Já začnu tím, co považuji za úspěch. Jestliže, se, jestliže něco funguje, tak to neopravujme. A to má vliv také na agentury, interní strukturu a tak dále. Ty byly velmi eh, efektivní, velmi eh, rovnovážným eh, regulačním strojem a nechtěli bychom tento mechanismus narušit, tak jak jednotlivé prvky, rada pro námitky, administrativní rada, ředitele a tak dále, pravidla, transparence a tak dále, jak to funguje. Kromě toho máme ale pocit, že je eh, zapotřebí věnovat větší pozornost ve správě některým novým orgánům, takzvaný ENSO. Ne, protože bychom předpokládali, že tam něco není v pořádku, ale je pravděpodobné, že to množství práce, které budou mít v budoucnosti tyto orgány na starosti, poroste. Nebudeme mít v komisi zdroje pro to tak činit a protože budou mít větší množství práce, tak je zapotřebí e, určitý dohled a bude zapotřebí. A my pouze říkáme komisi, myslíme si, že zapotřebí to sledovat, zda tento náš pocit je správný nebo ne. Za třetí, mm, nárok e, agentury na spolupráci. NRA, který byl zapojen už v minulosti, tak já si myslím, že neformální spolupráce je lepší nejenom prostřednictvím agentury, ale také některých jiných orgánů, které zmínil pan předseda. Takže je zde větší spolupráce mezi národními regulátory. Já už jsem začal tuto otázku řečit před 12 lety, před další dobou. A když jsem řešil situaci ve Spojeném království, tak eh, tam existovalo velmi mnoho kontaktů s eh, kolegy. A nebyl to problém pouze Británie. Ty kontakty napříč Evropou byly opravdu řídké. Tak tomu dnes není Existují zavedené kontakty mezi regionálními orgány a dochází ke spolupráci prostřednictvím agentury a obecně je spolupráce velmi dobrá, byť samozřejmě je možné ji ještě zlepšit. Účinnost a transparentnost informačních toků, jak u plánu na rozvoj nebo v případě výhledu tak já si myslím, že už mám mnohem jasnější obrázek. To znamená, opět dochází ke zlepšení. Na závěr příklad, který se týká rozvi- rozvinutí infrastruktur a toho balíčku, o kterém jste mluvil, tak NRH eh, aniž by docházelo k podkopání legislativy, tak ta spolupráce byla velmi dobrá to sebou implicitně nese, co bude následovat v budoucnosti. A já osobně jsem opravdu přesvědčen, že díky větší integraci, většímu využívání agentur k, pro řešení problému, tak jestliže už tady existuje nějaký mechanismus na řešení sporů, tak já si myslím, že něco takového se rozvine. Agentura bude podle ní přijímat více rozhodnutí, bude eh, zde integrovanější trh, který to bude vyžadovat, pokud má být účinnější, takže bude vyžadovat větší propojení, větší integraci a to bude vyžadovat větší zapojení agentury. Pan Ransdorf položil výborné tři otázky. Energetická chudoba. Eh, musíme definovat zranitelnost spotřebitele, ale je tady zásadní rozdíl mezi eh, severem Evropy, nordickými zeměmi, které eh, energetickou chudobu řeší otázku spíše otázku jako sociální zabezpečení což je podle mě lepší způsob, protože to je problém e, lidí, kteří tím trpí. To znamená, že zapadá to do obrázku sociálního zabezpečení. V rámci agentury Evropy jsme moc tuto otázku neřešili, protože eh, jde o velmi rozdílné problémy, protože asi máme jasné, že například na severu mají mnohem tvrdší zimy než ve Španělsku nebo v Portugalsku. Ale existuje o tom povědomí a tady se dostávám k tomu, co říkal Peters, pan Peterson, že podle mě dojde k určitému zlepšení. Druhá otázka, výjimky. A mohu potvrdit, jde o plně aktivní členy a spory a příslušné orgány jsou plně nezávislé. Třetí otázka je pro mě trochu problematická. Co je energetická unie? Já si myslím, že jisté je, že energetická unie by měla řešit některé z těch otázek, které řeší také ACER. Například rozšíření. To bude uh, důležité nejenom pro zabezpečení doba dodávek, ale my máme omezené zdroje, přesto jsme se snažili toto věc posunout dopředu, aby bychom šli za hranice uh, Unie. A já si myslím, že tento aspekt se rozvine a integrovaný trh, integrovaný trh s energiemi, bude středobodem budoucí energetické unie a posílí Paní Cardan Luis, otázka ke španělské situaci. Já k tomu nemám co doplnit. To, jak nová opatření o uspořádání fungovaly, tak jako například v Nizozemsku a existují také jiné země, které řeší eh, takováto kombinovaná opatření, tak já si myslím, že to významně přispívá k naší práci, je to velmi zajímavé i užitečné. Máme jiné zkušenosti s telekomunikací a můžeme je přenést do toho, této oblasti. No a ty složité otázky přenechám ještě svému kolegovi. Děkuji, děkuji za vaše odpovědi. Prosím, pane řediteli. Velmi zajímavé a aktuální otázky. Dovolte, abych je proběhl. Remit se nechám nakonec, protože právě tam jsou asi největší problémy. Pan Kofor hovořil o propojování a o tom, jak je to důležité abychom byli schopni zajistit, že budeme mít dostupné kapacity a budou využívány co nejlépe. Jsem si jist, že víte, že když se rozvíjí propojovací kapacita, máme zde pravidla pro evropské nebo transevropské energetické sítě, které byly přijaty minulý rok. A máme projekty společného zájmu, které jsou odpovědí ze strany evropských institucí na to, aby se opravdu vyvíjela infrastruktura tam, kde je to potřebné. Máme čtyři prioritní projekty, které budou čerpat celou řadu výhod budou mít možnost také k evropskému financování, budou moci přesouvat peníze přes hranice. Ale vybudování nových infrastruktur trvá, takže musíme zatím zajistit, aby ty stávající infrastruktury byly využívány co eh, nejlépe. A pokud jde o propojování trhu, v oblasti elektřiny, tak eh, tam se to daří tím, že vlastně stavíme tyto nové kapacity. Bylo by dobře, kdybychom si vrátili zase slajdy na obrazovku. Když půjdete na stranu 50, tak tady vidíte ty hranice, kde zatím ještě není to propojení trhu, tak tam vidíte, jakým způsobem tam plyne energie z regionu s vyšší hodnotou, s vyšší cenou do regionu s nižší cenou Když se podíváte potom doprava na tom grafu, tak tam máte hranici mezi Maďarskem a Slovenskem. A tam v roce 2012 máte poměrně slušnou částku, ale potom nulu v roce 2014, protože tam bylo zavedeno propojení trhu. Takže na jedné, věc, na jedné straně jsou stavby a na druhé straně také místní zlepšení. Když se podíváte na další slide, tak vidíte, jakou ztrátu v oblasti sociálního blahobytu zde vlastně působíme, když nepoužíváme ta propojení správně a mohu uvést celou řadu dalších příkladů. Je to tedy určitě prioritou a naše úsilí, pokud jde o propojování kapacit v oblasti plynu i v oblasti elektřiny, tak to je pro nás klíčové. Chceme, aby ten problém byl vyřešen co nejdříve. Chceme, aby to bylo dobrovolné propojování, protože bude trvat, než budou přijata formální ustanovení. Pan Turmes hovořil o maloobchodních a velkoobchodních cenách. Ano, byli jsme zaskočeni. Máme zde, myslím, dvě dimenze. Na jedné straně je zde nějaký vztah mezi energetickou složkou velkoobchodních cen, nebo tedy maloobchodních cen a velkoobchodními cenami, protože tam by měl být určitý vztah. A my jsme zjistili, že tento vztah v podstatě nefunguje všude. Možná bychom se mohli podívat na další slide, který tady mám. Tam uvidíte, že v některých zemích tento vztah funguje dobře. Tam dole vidíte, že energetická složka maloobchodních cen a veloobchodní cen, velkoobchodní ceny jsou v souladu, ale jinde to neplatí. A to je první aspekt, který bychom měli řešit. To je tedy zcela o konkurenci. A když se podíváme na celkovou malou obchodní cenu, já už jsem říkal, že ta energetická složka je pouze malý podíl. V elektřitě je to méně než 50% celkové ceny, takže byste očekávali, že se ztratí tento vztah, protože v té celkové ceně je jen malá část související s energetikou Potom ta změna dodavatele, tak eh, toho jsme si vědomi, i když eh, na tom lze hodně ušetřit, a tady byste se mohli podívat na slide 47, tady se snažíme zjistit, jestli je zde vztah mezi úsporami, které můžete získat, když změníte dodavatele. Vidíme zde určité pozitivní vztahy u plynu, trochu méně u elektřiny. Německo to je na přední pozici, tam se dá vydělat nejvíce nebo tedy ušetřit nejvíce při změně dodavatele a přesto spotřebitele dodavatele nemění. Snažíme se na to teď více zaměřit a příští rok tomu budeme věnovat více pozornosti. Pan Silikiotis vyjádřil určité znepokojení nebo ptal se na roli evropské dimenze některých institucí. Já musím říci, že cesta jde určitě cestou většího poevropštění celého energetického odvětví. Takže ano, větší role pro ENCO, pravděpodobně i pro agenturu, ale je třeba pořád ještě uznávat národní specifika a národní regulátory. Takže zde je třeba najít nějaký recept pro koordinaci a spolupráci na evropské úrovni, posílenou spolupráci. A teď bych se rád vrátil k remitu, protože to je věc, kterou jsem si nechal nakonec. Případy. Ano, už dostáváme určité případy. V současné chvíli nemáme zatím připraven nový monitorovací rámec. Je v zásadě ten systém připraven, ten systém už byl vyvinut za poslední dva a půl roku, ale ta povinnost podávat informace o obchodních datech začne platit až v říjnu příští rok. Nicméně zákaz neužití trhu vstoupil v platnost už prosince roku 2011, takže různá tržní místa, individuální účastníci trhu nám nahlásili případy, některé jsme se dokonce vybrali sami, vybrali regulátoři, takže Zatím to funguje tak trochu nahodile, ale vidíte, počet případů se v posledním, v posledních dvou letech tedy zvýšil a z těch 50 případů, které nám byly oznámeny, tak je tam podobný eh, podíl zneužití trhu a obchodování, obcho- problémů s obchodováním. My jsme tedy dospěli k tomu, že v těchto případech došlo k porušení jednoho z ustanovení REMIT. Ty naše zdroje. V současné době řešíme zhruba 30 případů ročně a já mám 6 lidí v současné době a kdybychom to měli udělat naživo, tak já bych mohl věnovat 6 lidí celé této záležitosti. Zatím se tím zabývají pouze dva lidé, protože Ti ostatní se snaží finalizovat rozvoj systému REMIT. Můj odhad je, že bychom potřebovali pravděpodobně 20 až 25 lidí, abychom mohli správně odvádět svou práci. A Rada regulátorů a administrativní rada podporuje tento můj odhad. Máme ve detailní analýzu všech úkolů, pokud se chcete podívat na náš plán, tam máme stránky a stránky, kde se popisují ty naše úkoly, které musíme splnit, aby se remit uplatňoval efektivně a jsou k tomu také ty odpovídající zdroje. Je to velmi v souhledu s tím, co mají jiné subjekty, jiné agentury, které plní podobné úkoly. Takže je to velká výzva. Nebudeme schopni čelit všem těm varováním, všem těm případům, které nám budou nahlášeny, jakmile ten systém bude v provozu, my očekáváme, že budeme dostávat přes půl milionu informací eh, denně a není možné tato čísla vůbec vyřešit, když budete mít jenom šest lidí, ani když budete mít ten systém, protože ten systém vám zachytí anomálie, ale rozlišit mezi anomáliemi a podezřelými událostmi, to vyžaduje dobré experty. A to bude asi problém. Souvisí to s revizí nařízení o benchmarkcích určitě, některé ze zneužití trhu souviselo s těmi benchmarky a určitě by pomohlo tedy mít nová pravidla, ale je to jen v podstatě malá část, relativně malá část toho problému. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, já jsem velmi rád, že si mohu znovu vzít slovo. My jsme vám, my jsme hovořili spíše o stromech a pro stromy jsme neviděli lese. Ty odhady, kolik lidí potřebuje agentura ty jsou mnohem větší, než navrhuje komise. A v současné době máme ten pracovní program, který zatím ještě není dokončen, protože musíme počkat, až budeme mít konečný rozpočet, to bude na konci tohoto roku. Ale eh, říkám to tomuto výboru, protože tento výbor tedy neřeší rozpočet, ale měl by nás podporovat. Tak vám říkám, že se že jsme přesvědčeni, že není možné nějak přesunout zdroje, není možné vyřešit eh, nebo tedy čelit všem těm úkolům, které vyplývají z remit. A že příští rok se celý systém dostane pravděpodobně do velkých problémů. A kolegové tady v parlamentu o tom musí vědět a musí o tom vít také, vědět také rozpočtové orgány, až budou přijímat rozhodnutí. Takže my jsme to chtěli tady uvést, eh, abyste měli tuto informaci na úvod. Děkuji. Děkuji našim hostům za veškeré informace, které jste přinesli naší sněmovně a výboru ITRE. Mám informaci pro vás. První zasedání kontaktní skupiny ACER se zástupci ACER, oběma našimi hosty, je navrženo na druhý prosincový týden, pravděpodobně 9. prosince, to se ještě samozřejmě musí potvrdit, ale 9. prosince velmi důležité pro členy kontaktní skupiny ACER z výboru ITRE, protože bychom rozhodně měli udržovat eh, těsný kontakt. A na závěr ještě jednou děkuji za vaši návštěvu ve výboru ITRE. Není to rozhodně poslední návštěva, protože máme velký zájem, nejen tedy naše kontaktní skupina, kde asi 16 kolegů, ale celý výbor má velký zájem o to, abyste s námi diskutovali o všech záležitostech, které se týkají vnitřního trhu s energií. To je pro nás klíčové. Je to klíčové téma pro Evropskou energetickou unii. To je ta politická myšlenka, velmi důležitá pro Evropskou unii. Ne žádná nová entita, nový subjekt administrativou, energetické společenství nebo energetická unie, to vůbec ne ale velmi silná myšlenka, jak řešit energetické otázky pro Evropskou unii. Znovu děkuji, vážení kolegové, a skvělá zpráva pro vás. Zítra v 9 hodin třetí část našeho zasedání. A nyní budeme mít zasedání koordinátorů, takže prosím, další hodina pro naše koordinátory a uděláme si teď 3-5 minut přestávku, protože bychom měli být zde v tomto sále sami. Omlouvám se o tom, omlouvám se, že vás o tom musím informovat.